Il presidente. Love you.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 Místo předsedkyně, paní místo předsedkyně Federico Comerini eh, je pro mě ctí, že jste tady v tak eh, vysokém počtu, abyste oslavili toto výročí eh, Všeobecné deklarace lidských práv. Ehm, ehm, před 70 lety nové schromáždění OSN přijalo tuto eh, deklaraci. Tento text, i když není zavazující, je, má mm, výjimečný historický a politický dosah. Mm, více než 90 lidí, 90 států eh, se ho účastní ochrana lidských práv tváří v tvář současným hrozbám. Internet um, otevřel um, dveře svobodě projevu a také může ale sloužit i jako um, nástroj potlačování soukromě, soukromého života. A také je zdrojem výroby um, falešných zpráv, které ohrožují naši demokracii. Kromě toho, humanitární krize, eh, ekologické katastrofy, konflikty na této planetě vedly k masovým eh, přesunům populace. A toto mělo dramatické důsledky. Eh, pro lidi, co se týče vykořišťování zranitelných osob i menšin, více než kdykoliv jindy se musíme držet Všeobecné deklarace lidských práv. Nei nostri padri fondatori era ancora viva la memoria degli orrori di due devastanti guerre mondiali. Naši otcové zakladatelé se stále pamatují um, hrůzy dvou světových válek kdy byly naprosto, byla naprosto ignorována důstojnost lidských bytostí. Eh, měli eh, otcové zakladatelé se snažili vytvořit společenství národů, které by bylo, sloužilo jako prevence těchto tragédií. Právní stát, lidská práva, Eh, vedly k 70 eh, let, letům míru od založení EU. Je to zakotveno v našich zakladajících smlouvách, eh, charta mm, základních práv Evropské unie. Parlament, který je jedinou institucí přímo volenou občany, je garantem těchto práv. Sacharovova cena byla 30 let udělávána organizacím, Eh, které eh, nesou vlajku lidských práv. Pět laureátů také dostalo Nobelovu cenu míru. Poslední Denis Mumeč a Daniel Murat. Tento týden oslavujeme 70 let těchto snah a je mi ctí, že mohu přivítat organizace, které každý den bojují o dodržování těchto práv. Mnoho těchto organizacích je tady přítomných. Děkuji vám za všechno, co děláte. Vy jste e, garanty našich práv. Dnešek je Světový den práv e, dětí a mládeže. A tady chci e, pozdravit i děti, které mezi nás přišly. Eh, takže vám velice vítám a doufám, že, jejich, že vaše budoucnost bude lepší než naše současnost, protože jsme svědky příliš mnoho násilí proti dětem, je příliš mnoho dětí, kteří jsou vojáky, eh, které jsou předmětem sexuálního násilí a oběťmi válek. Musíme neunavně pracovat, abychom garantovali naši budoucnost. Této Eh, v tomto mm, parlamentu byste si měli všichni mm, cítit bezpeční a měli byste mm, si být jistí, že, se, že můžete participovat na eh, řízení stát, protože toto je demokracie. Ehm, svoboda používat média, aniž byste ehm, byli předmětem škodlivého eh, kybernetické šikany a podobně. YouTube, Facebook, eh, jenom vhodná legislativa nám zajistí lepší ochranu osobních dat na všech těchto platformách. Vážení hosté, poslední Zpráva o lidských právech v Evropském parlamentu, která byla prezentována minulý týden ve Štrasburku, vyzývala členské státy a instituce Evropské unie, aby se vymluvili jednotným hlasem a aby um, respektovali, obhajovali lidská práva. To je výzva, kterou musíme všichni respektovat, abychom chránili ty, kteří jsou persekuováni v důvodu svých, mm, své víry, například Bibi, křesťan, Pakistánu a další oběti náboženského násilí v celém světě. Musíme bránit práva těch, kteří naše práva brání na frontové linii. To jsou žurnalisté v Evropě i mimo Evropu. Neúnavně eh, bojují proti těm, kteří chtějí omezit naši svobodu přístupu k informací. Nakona na je na, z žurnaliste, která nedávno přišla o život při obraně našich práv. Také chci připomínat mnoho eh, novinářů, kteří bylo uvězněno v Turecku i jinde ve světě. Během dnešních oslav bychom také měli vzpomenout eh, že to, na to, že ne všechny země mají stejné svobody a pr- stejná svobody a práva jako my. Často ženy nemají přístup ke svým základním právům, jsou na okraji společnosti, jsou předmětem násilí, oběťmi násilí. A vyzývám všechny státy, které ratif- aby ratifikovaly stambulskou uh, eh, eh, smlouvu o proti domácímu násilí, ale k, eh, k tomu dochází často i u nás doma. Příliš mnoho žen je zabíjeno, zneužíváno, příliš mnoho žen je považováno za méně cené e, eh, lidské bytosti. Což se děje i zde. Také bychom měli mít na paměti Venezuelu. To je země, kde dochází k neustálému omezování práv a Evropský parlament bude pracovat na to, aby pomohl občanům Venezuely, především aktivisty lidská práva, mm, kteří byli také laureáty Sacharovovy ceny. Ehm, ehm, Michel Bachelet, vysoký komisař ehm, OSN pro lidská práva, eh, je z Latinské Ameriky, já ho požádám, aby se věnoval tomuto tématu. Chci eh, připomenout také Eleanor Roosevelt. Um, um, práva fungují jenom pokud je lidé znají a pokud žádají jejich uplatňování. Žijeme ve světě, kde se objevují destruktivní populistické nacionalistické trendy a musíme eh, navázat na toto dědictví a díky tomu tento dokument musí eh, žít svůj život a musí ho uplatňovat každá nová generace. Všichni musíme být obhájci lidských práv a vyzýváme všechny jednotlivce společnosti, aby se k nám připojili, abychom dosáhli změny. Evropská unie bude i nadále podporovat lidská práva na celém světě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, že jste přišli do Bruselu. la parola l'alto. A teď dám slovo vysoké představitelce eh, Federice Mogherini a potom si pustíme video záznam eh, vzkazu, který nám posílá Antonio Guterres. Děkuji, děkuji Antonio. Pokud eh, mi dovolíte, Chtěla bych eh, na úvod poděkovat vám a celému Evropskému parlamentu za to, že jste se rozhodli takto společným způsobem oslavit dnešní den. Myslím si, že to je ten nejlepší způsob, jak eh, oslavit 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a svobod. A to v kontextu eh, tohoto týdne lidských práv. Myslím si, že tento výběr byl skutečně výborný, protože mimo jiné ukazuje i to, jak evropské instituce spolupracují, jakým způsobem podporují lidská práva, a to nejen v Evropské unii, ale i v jiných částech světa. Ehm, Všeobecná deklarace lidských práv a svobod byla napsána před 70 lety a stále se snažíme převést každé slovo této deklarace do praxe. Velkou část práce přitom dělají eh, nevládní organizace. Chtěla bych tedy poděkovat velice upřímně všem vám, kteří se zastupujete eh, nevládní organizace a občanskou společnost, všem vám, kteří eh, bráníte lidská práva. Chtěla bych poděkovat všem přátelům ze všech částí světa, kteří každý den pracují v této oblasti a kteří dnes přijeli mezi nás. Jste skutečně naprosto zásadní pro naší spolupráci. Jestliže se podíváte na tuto všeobecnou deklaraci, tak okamžitě je vám jasné, že stále ještě máme před sebou hodně práce. Před 70 lety bylo stanoveno, že každý člověk má právo na práci, má právo na Eh, rovné, eh, rovnou odměnu tu práci, každý má právo na vzdělání bez, odliš, bez toho, že by byly rozlišovány eh, lidé podle rasy, podle toho, z jakého pocházejí sociálního prostředí a tak dále. Tato deklarace skutečně přeskočila svou dobu. V té době, například v mé zemi, Eh, ženy nesměly volit ještě dva roky předtím, než byla přijata tato deklarace. Hlasovací práva byla omezena pro některé sociální skupiny. Eh, deklaracem eh, přitom uznává, že každý má právo zúčastnit se vlády a zprávy své vlastní země. <clears throat> Máme ještě před sebou skutečně dlouhou cestu předtím, než budeme chci hovořit o inkluzivní demokracii kde budeme moci hovořit o důstojnosti pro všechny bez ohledu na to, jak, z jakého pochází etnika, jaké je barvy pleti a tak dále. Jsou lidé, kteří celý život věnují právě boji za tato práva. Měli bychom být vděční. Někteří přitom jsou, eh, dokonce končí ve vězení, eh, čelí násilí a tak dále. I naši přátelé, osobní přátelé, někteří z nich jsou dnes ve vězení. Mnoho přátel zde nemůže dnes být, protože byli připraveni o svůj život anebo o svou svobodu. Teď 70 let po přijetí této deklarace stále ještě nemůžeme považovat lidská práva za něco, co je dané. Musíme všichni se o to, strát, o to, o to dále starat. Lidská práva a svobody jsou pod velkým tlakem. Někteří lidé ve světě eh, hovoří o tom, že lidská práva jsou již zastaralá že národní zájem eh, může vlastně ospravedlnit potlačování lidských práv a svobod, že národní bezpečnost něco takového vyžaduje. Myslím si, že všichni, co jsme se dnes sešli, eh, se na to díváme pr- právě naopak. Je potřeba plně respektovat veškerá lidská práva. Jestliže občanská, sociální, individuální svobody jsou garantovány, tak potom teprve budeme moci hovořit o tom, že naše společnosti jsou silné a bezpečné. Jakékoliv jakékoliv nedodržování lidských práv jsou proti našim zájmům. Během letošního roku jsme se pokusili toto ukázat i v praxi prostřednictvím lidí, jako jste vy zde. Jakmile dojde k útoku proti lidským právám, právo musíme se přesunout od defensivního přístupu k tomu velice praktickému Musíme se pokusit vysvětlovat, co znamenají lidská práva v každodenním našem životě a čeho jsme dosáhli během těchto posledních 70 let od té doby, kdy byla tato deklarace přijata eh, některé země dále tato práva lidem, například právo studovat, což představuje obrovský hnací motor pro rozvoj těchto zemí. Eh, lidem se podařilo zbavit se chudoby a zúčastnit se eh, společenského života. V některých zemích došlo eh, k přesunu od de- diktátorství k demokracii. V současné době na příkladu mnoha zemí můžeme ukázat, že dochází k pokroku v řadě zemí díky našemu tvrdohlavému prosazování lidských práv. Jsem Eh, eh, velice vděčná Michelle, protože eh, společně v New Yorku jsme hovořili o všech těchto případech toho, které, těch věcí, které ukazují, že pokud budeme spolupracovat, tak dosáhneme výsledků. Ty příběhy jsme vypravili proto, abychom ukázali, že pokrok v oblasti lidských práv skutečně je možný a že k němu dochází. Doufáme, že zítřejšek bude lepší, zítřek bude lepší než dnešek. Jsou to příběhy emancipace, jsou to eh, případy nápravy eh, toho, co bylo špatně. Eh, poskytujeme pomoc eh, dívkám, které odmítají se si vzít vybraného ženich a tak dále. Po, po, po, jsou to příběhy migrantů, kteří byli přijímáni eh, v mnoha zemích, které se staly jejich domovy, i když k tomu často ještě nedochází. Lidská práva jsou pošlapávána v mnoha částech světa, dokonce i v Evropě. Dobré zprávy ale jsou takové, že na tom není nic, eh, co by nebylo možno změnit. Všichni doufáme, že dojde k pozitivní změně, všichni na takové té změně máme zájem. Každý jednotlivec, každá instituce se musí rozhodnout. A já věřím, eh, že můžeme skutečně na pozitivních příkladech ukázat, že tyto věci jsou dosažitelné. V Evropské unii jsme tuto volbu již udělali. Tento parlament vždy podporoval lidi, jako je například Nadia Murad, Mukwabe a další, a to v době, kdy to potřebovali nejvíc. Ehm, máme také program na podporu lidí, kteří eh, brání lidská práva a poskytujeme podporu lidem, kteří jsou pod určitou hrozbou. Jde nám o dosažení e, osvobození takových e, vedoucích představitelů, e, kteří jsou ohrožováni, tak jako jsme to udělali před několika měsíci v Azerbajdžánu a tak, jako to děláme kdekoliv jinde na světě každý den. V zemích, které jsou nám blízké, ale v těch, které jsou velice vzdálené. V září jsme se spojili s Organizací pro islámskou spolupráci. Bylo to vůbec poprvé, kdy jsme přijali eh, usnesení eh, OSN, které eh, upravuje určitý mechanismus pro přístup k situaci v Myanmaru. Naše společnosti tady v Evropě nejsou perfektní a máme povinnost stále se soustředovat na situaci v lidských právech na našem kontinentu. Bylo by úžasné, kdybychom dosáhli lidských práv na věky, ale tím způsobem to nefunguje. Nefunguje to tak ani v životě. je to eh, všechno věc, eh, jsou to věci, na kterých musíme stále pracovat. Každý jednotlivec má své zodpovědnosti. Naší zodpovědností je vyhnout se jedné chybě. Nemůžeme se vzdát myšlenky že ne, nesmíme připustit, že tato deklarace se tak týkala jiné doby že patří minulosti. Je to všeobecná deklarace a jmenuje se všeobecná, protože zástupci různých zemí se shodli na principech, které nepatří pouze k jedné kultuře. Bylo to v době, kdy svět se spamatovával z obrovské tragédie a lidé si uvědomili svou zodpovědnost v té době lidé měli dostatek eh, odvahy na to, aby se pokusili najít společnou, společný základ, společný základ, který by se zbavil ideologických, kulturních a jiných rozdílů. Dnes se musíme po- pokusit získat zpátky právě tohoto to globál, tento globální duch spolupráce. Musíme mít na paměti to, že tato všeobecná deklarace že takové organizace, jako je OSN, jako je Mezinárodní trestní soud, nejsou překážkou eh, pro naše národní zájmy. Jestliže eh, se spojíme, tak dojde právě k pravému opaku. To všechno je základ naší koexistence. Je to také jediný způsob, který máme pro to, abychom podporovali národní zájmy a abychom zabránili další katastrofě. Teď po 70 letech se musíme vrátit k duchu doby, eh, která poznamenala rok 1948. A všechny tyto věci musí být eh, naprosto eh, v centru našich snah. Všeobecná deklarace je manifestem i pro dnešek. Není to něco, na, něco, na co pouze vzpomínáme. Tak je tomu v Evropské unii a musí tomu být i tak na celém světě. Chtěla bych vám velice poděkovat za vaši každodenní práci, která nám pomáhá dosáhnout těchto cílů. Děkuji. I am delighted. Jsem velice potěšen tím, že mohu vám předat svá přání eh, u příležitosti oslav 70. výročí založení ehm, Všeobecné deklarace lidských práv. Tento text ehm, vyhlašuje naše spoje, naši společnou vizi lidského pokroku. Ehm, I když stále ještě existuje spousta věcí, které je potřeba napravit. V současné době dochází k hluboké erozi základních práv a, a svobod, eh, k porušování principů demokracie a právního státu. To se týká například uprchlíků, migrantů, minorit a tak dále. Musíme si uvědomit, že je potřeba tyto věci napravit. Chtěl bych poděkovat Evropské unii a všem členským státům za, tuto, za spolupráci v tomto kolektivním snažení. Děkuji. Děkuji a nyní eh, nechám předsednictví eh, panu Pancerimu, který hodně investoval do organizace této akce. Bene, grazie, ringrazio. Eh, děkuji, děkuji vám mnohokrát. Děkuji panu předsedovi Tajanemu a také děkuji za poselství generálního tajemníka OSN pana Gutereše a děkuji také vysoké představitelce a místo předsedkyně Evropské komise paní Mogherini. Děkuji za jejich významná slova a chtěl bych poukázat na to, že lidská práva a ochrana lidských práv je něco, co je ve středu zájmu Evropské unie i OSN. Dovolte mi, abych otevřel první panel naší konference na vysoké úrovni spolu s hosty, kteří jsou významnými osobnostmi v oblasti ochrany lidských práv a lidské důstojnosti. Všeobecná deklarace lidských práv inspirovala více než 30 právních e, úprav a smluv. Je to dokument, který je nejvíc překládaným dokumentem na světě. Do, byla přeložena do více než 550 jazyků a je, má chránit lidská práva a má také e, spouštět iniciativu vlád i občanských společností. A tato iniciativa je nutná k, ochraně, k obraně lidských práv. A i když došlo k významnému pokroku v 90. letech, nerovnost v jednotlivých zemích se zvyšuje. Dokonce i v zemích, kde se nerovnost podařilo snížit, tak i tam je pořád poměrně velká. A e, problém nerovnosti ohrožuje a oslabuje víru v lidská práva, tak jak jsou napsaná a definovaná deklarací lidských práv. A myslím si, že právě ochrana lidských práv a ochrana člověka jsou věci, které jdou ruku v ruce. A právě tyto cíle udržitelného rozvoje jsou s tím úzce spojené především cíle do roku 2030. A podobné cíle eh, existují i v oblasti eh, světových aspektů a multilateralismu. Samozřejmě jsme, přijali jsme v této oblasti závažné dokumenty, významné dokumenty a ty jsou také e, předmětem velkých výzev. A lidská práva jsou velmi důležitá ve světě, který se neustále mění, i proto, abychom uměli ochrání, eh, bránit ochránce lidských práv. Musíme vědět, co je lidská důstojnost a jak ji bránit. A ne, právě nerovnost je jednou z největších výzev. A musíme se zaměřit na to, jak vytvořit pravidla, která obstojí v období multilateralismu. Protože tato práva mají, jsou velmi relevantní ve světě, který se rychle mění. A právě proto musíme propagovat pozitivní narrativ v souvislosti s lidskými právy. Dnes jsou přítomni velmi významní hosté. Budu je představovat postupně. A nyní dám 10 minut řečnického času paní Michelle Bachelet, která je vysokou komisařkou OSN eh, eh, pro lidská práva, vážený pane Pancery, pane Tažany, vážení členové Evropského parlamentu i národních parlamentů, eh, vážená paní komisařko, hosté, kolegové. Je pro mě velkou ctí být mezi tak významnými panelisty a hovořit za generálního tajemníka, hovořit o tom, jak se eh, lidská práva eh, reflektují na základě eh, Eh, deklarace pro lidská práva v Santa Cruz. Čilan, eh, který byl jedním z autorů eh, jako, deklarace lidských práv, označil tuto konferenci za skutečně historickou událost, kde bylo dosaženo konsenzu, pokud jde o hodnoty lidských práv. Šlo o ne, ne o rozhodnutí, že budou uznávána lidská práva, práva ale že existují existují. Eh, bylo uznáno právo, právo žít svobodně a svobodně rozvíjet svou osobnost. Uznání eh, lidských práv Eh, přispělo eh, k, ke zlepšení eh, života lidí v uplynulých 70 letech, k lepšímu zdravotnictví, k rozvoji a k lepšímu postavení mnoha menšin. Lidé přirovnávají práva k rovnosti a přístupu ke klíčovým službám a možnosti využít všech příležitostí. V tomto regionu jsme dosáhli eh, mnoha eh, úspěchů, eh, i když jsme zažili mnoho krizí i války. Demokracie jsou velkým rámcem a fungují eh, v právních státech. Eh, svoboda médií a občanské společnosti jsou jakýmsi tržištěm pro práva. Společnosti eh, oceňují lidská práva. Ti, kteří je porušují, jsou stíháni. V řadě zemí jsou k dispozici nástroje, jak to vyřešit. A e, vlády si uvědomí, že musí sloužit e, právům a potřebám lidí v, té, v tomto období, kdy jsme prožili největší válečné utrpení, jsme si uvědomili, eh, eh, tak po tomto období eh, byla schválena Všeobecná deklarace lidských práv a byla uvedena do praxe. Za těch 70 let existence mezinárodních práv a smluv státy ve světě přistoupily k jejich ochraně. Není snadné nalézt pozitivní věci, pouze pozitivní věci v těch 70 letech, ale přesto došlo k potroku. Ale pořád v mnoha oblastech musíme hodně pokročit ehm, máme moc, e, práva jsou mocná. E, musíme věřit v pozitivní změnu. I když pořád ještě se objevuje paralizující kontext těchto 70 let, jsou zde věci, které eh, podrývají mírové úsilí. Eh, problémy stále ještě eh, způsobují mnoho utrpení. Základní mm, prvkem je rovnost žen. Dále patří i práva LGBTI obecný prostor se e, zmenšuje a mnoho obránců lidských práv je zabíjeno nebo alespoň e, zastrašováno. Jsou zde prostředky, e, které se dokonce zmenšily. E, Evropská unie je srovnáním, prvkem srovnání pro dodržování lidských práv, pokud jde o svobodu tisku, o svobodu lidí, ale i přesto se zde e, určitá práva e, zmenšila počítáme s obecnou podporou. Je třeba, aby všude eh, se, se rozvíjela lidská práva. Eh, můžeme zahrnout různé komunity, jako Romy, eh, lidé s handicapem, seniory, chudé lidi. Objevy určité nerovnosti, které jsou největší, co jsme kdy viděli, se stále ještě objevují. Paralelně s tím klimatická změna se, in, eh, se intenz, zintenzivňuje a má to dopady na lidská práva. Takže teď jsme v momentě, kdy eh, se díváme tváří tvář pravdě a mezivládní přístup eh, může zastavit tyto nadnárodní výzvy. Toto všechno je dáno práv, eh, zákonem, v obla, zákony v oblasti lidských práv. Zde všude se to projevuje v oblasti nezávislosti soudů, svobody eh, vyjadřování. Eh, máme umělou inteligenci, máme zde spoustu věcí a potřebujeme co největší veřejný prostor pro veřejné svobodné vyjadřování a pro projevování a uplatňování našich sociálních i kulturních a politických práv. Máme zde rámec, který existuje a který byl velmi úspěšný při dosahování pozitivních výsledků. A část tohoto rámce je nyní pod velkým tlakem, ale zůstává a velmi ho respektujeme. Jednou takovou výzvou v oblasti mezinárodních norem a standardů je to, aby byly pochopitelnější srozumitelnější pro eh, politiky, eh, proto, aby všichni měli prospěch z rozvoje lidských práv. Jak říkala Federica Mogherini a eh, jak Stavroslav Megidis také říkal, my musíme nejenom prohlašovat eh, za nepřijatelné eh, záporné věci, ale eh, také předkládat pozitivní věci, vidět pozitivní věci a zaměřit se na prevenci konfliktů. A zaměřovat, jít dopředu, nikoli zpátky. A parlamenty, občanská společnost, státní sektor, soukromý sektor, ženy, děti se nesmí udělat krok zpátky. Eh, musíme, eh, zaměříme se eh, de, de, prohlásováním pravdy a principů na menšiny a znevýhodněné. Spravedlnost a důstojnost a e, blahobyt všech lidí je naším cílem. Chtěla bych podpořit e, vůli e, pokračovat v, těchto, v této práci abychom eh, eh, podpořili dále lid a zachovávali lidská práva a budovali lidská práva. Eh, je zde, jsou zde různá, různé strany. Máme zde obecný prostor nejrůznější politiky. Potřebujeme budovat politiku lidských práv, kulturu lidských práv, do které zahrneme nejrůznější hlasy dnes e, oslavujeme a vzpomínáme na toto výročí. Takže vezměme to jako významný odkaz a předejme tento odkaz e, dětem, kterého dále předají svým dětem ve světě, ve kterém budou vyrůstat. V tom smyslu, že všichni lidé jsou si rovni, že patří do stejné e, rodiny lidí, tak jak bylo uznáno před 70 lety v tomto prostředí míru, svobody a rovnosti. Děkuji. Grazie, grazie. Děkuji za tento důležitý příspěvek a nyní dám slovo panu Fatu Bensudovi, který je eh, eh, státním zástupcem u Mezinárodního trestního eh, tribunálu. Děkuji, pane předsedo, vaše excelence, dámy a pánové, vážení panelisté. Dovolte, abych nejprve vyjádřila své díky Evropskému parlamentu, především panu předsedovi jeho excelenci panu Antonimu Tajanimu a předsedovi pod výboru pro lidská pára panu Antoniu Pancerimu za organizaci této konference a za pozvánku. Je mi ctí, že k vám mohu promluvit eh, v tomto sále eh, mezi tak eh, váženými řečníky, kteří kolektivně reprezentují největší, jeden z největších závazků mm, respektování lidských práv a mm, globálního řádu založeném na pravidlech. Nyní je rok důležitých výročí, včetně stoletého výročí první světové války, 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv i umluvy o genocidě a 20. výročí římské jakých eh, stanov Mezinárodního trestního soudu což nám nabízí příležitost zamyslet se nad lidskými právy, nad výzvami, kterými čelíme při posilování stávajících standardů a role mezinárodní trestní spravedlnosti při obraně lidské důstojnosti. Mezinárodní trestní soud není soud pro lidská práva v nejstriktnějším slova smyslu, ale jeho význam pro ochranu nejzákladnějších práv je, nemůže být podceňován. Po druhé světové válce eh, se lidstvo zpamatovávalo z katastrofické devastace a eh, nepředstavitelného násilí. Tváří v tvář nejhorším hrůzám mezinárodní společenství eh, vyzvalo ke spravedlnosti, aby se tyto hrůzy už neopakovaly s cílem vytvořit lepší svět, chránit lidskou důstojnost a ukončit beztrestnost. Na základě této spolupráce vznikly eh, dvě paralely. Mezinárodní právo mm, lidských práv a mezinárodní trestní právo. 70 let poté Všeobecná deklarace lidských práv zůstává ústavním základem mezinárodně uznávaných norem lidských práv. Trestní soudy v Norimberku a Tokia Eh, znamenaly změnu paradigmatu a vedly ke kultuře odpovědnosti za tyto zločiny. Po novém na, nástupu po, po skončení studené války, po šokujících genocidách v Rwandě a bývalé Jugoslávie, se byla zjevná potřeba stále instituce mezinárodní trestní spravedlnosti je zjevné, že pokud jsou lidská práva porušována v tak závažné míře, nemůže nastat mír, pokud zodpovědné osoby nebudou povolány k odpovědnosti. ICC vzniklo z tohoto hnutí na konferenci v Římě v roce 1998 jako realizace dlouhodobé kolektivní snahy ukončit bezpečnost beztrestnost pachatelů nejvážnějších zločinů pro mezinárodní společenství. Evropský parlament byl klíčem při vytváření politické vůle v polovině 90. <clears throat> let při, v podpoře římského, eh, Římský stanov a podporoval ICC od e, zahájení prací. Eh, soud také využívá podporu 27 členských zemí EU, které jsou všechny signatáři římské, Římský stanov. Je to důležité společně s nezávislým a stálým Mezinárodním trestním soudem. Římský, římské strany vytvořily zájemně závislý systém mezinárodní trestní spravedlnosti na základě koncepcí komplementarity a spolupráce. Tyto základní principy eh, činí z tohoto systému unikátní dynamickou konstrukci, kde soud a další aktéři spolu, spolupracují na, úro, na různých úrovních, jak bilaterálně, tak multilaterálně. ICC je osou tohoto systému a moje kancelář jeho motorem a má efektivně uplatňovat mandát Stanu a bojovat proti beztrestnosti za nejvážnější zločiny, což je nutné vzhledem k lidským tragédiím, které jsou denně ve zprávách v dnešním světě jsme byli svědky mm, šíření těchto zločinů po mnoha kontinentech, což vedlo k velkému utrpení a ničení měst a národního bohatství. Každý rok spočet žen, dětí a mužů jsou postiženy nebo padnou za oběť nepředstavitelnému násilí. Vedle nejhorších eh, trestných činů, jako je pašování lidí. Můj kancelář plní svůj mandát stále lépe a nyní eh, zkoumáme údajné zločiny ve všech koutech světa. Od Ukrajiny, Nigérie, Kolumbie a Venezuely, po Palestínu, Filipíny, Bangladeš nebo Myanmar. Eh, s ohledem na to, eh, zda tedy tyto situace mm, povedou k zahájení šetření, Mm, přičemž národní orgány by měly řešit zločiny, pokud to je možné. Také jsem požádala soudce ICC o možnost vyšetřovat v Afghánistánu. Dále pokračujeme eh, sběrem důkazů údajných, údajných zločinech v Gruzii a Burundi. A in Libya, Uganda and Côte d'Ivoire.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 we should heed the words of the Rome Statute, which in its preamble states that all peoples are united by common bonds and that this delicate <coughs> mají společné, mají vazby, ale ty tato křeká mozaika může být zbořena jakoukoliv chvíli pácháním obrovských zločinů, které jsou přeshraniční ve své povaze. Já si tady cením Um, podpory Evropského parlamentu, jeho členů a všech, kteří věří v ICC a v sílu zákona jako nástroje, jak uh, omezovat násilí a chránit lidskou důstojnost. Náš úkol není snadný, ale pracujeme na našem mandátu, jsme jednotní v boji proti beztrestnosti a já věřím, že společně um, vytvoříme svět, kde bude méně konfliktů a více respektu pro všechny obyvatele ve všech koutech světa. Děkuji vám za pozornost a těším se na další eh, setkání s vámi. Děkuji. Grazie, grazie anche per il... Děkuji. Děkuji za tento příspěvek a teď eh, předám eh, slovo panu Labridisovi. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji Antonio. Vážení přátelé, jsme eh, všichni lidské bytosti, nejsme zvířata. Nemůžete mě například kopat, nemůžete mě zabít, nemůžete mě bez důvodu uvrhnout do vězení. Eh, nemůžete se ke mně chovat jako ke zvířeti, jenom proto, že eh, se vám nelíbím. Je to proto, protože mám lidskou důstojnost. To je ta nejjednodušší věc, eh, která byla prohlášena v rámci Všeobecné deklarace již před 70 lety. Máme lidskou důstojnost. A jestliže se podíváte na kteroukoliv kulturu, na kteroukoliv náboženství, jakýkoliv systém, jakýkoliv region ve světě, vždycky zjistíte, že to je ten naprostý základ toho, čemu věříme. Neexistuje žádná část světa, kde by lidská důstojnost byla součástí filozofie života. A ti, kteří eh, potírají eh, ty, ty, ty autoritářské systémy, těm se, to někdy, těm se to nikdy nelíbilo, diktátorům se to nikdy nelíbilo, eh, ti silní vůdci, ti, kteří chtějí nějakým způsobem si eh, zdeformovat všechny instituce, lidi a tak dále, tak aby sloužili jim. Tito lidé zkrátka nesnášejí snášenlivost, nesnášejí inkluzivnost, nesnášejí právní stát, snaží se nás všechny rozdělit, snaží se o to, abychom se nenáviděli, snaží se o to, abychom se eh, dívali jeden na druhého eh, jakýmsi nenávistným pohledem divokého zvířete. Dovolíme jim to? Dovolíme jim to? Evropský parlament říká ne. Evropská unie říká ne. My všichni říkáme ne už celou řadu let. A říkáme toto ne navzdory tomu, že nejsme dokonalí. Říkáme to navzdory tomu, že není vždycky snadné propagovat lidská práva. Říkáme to navzdory tomu, že ti, kteří jsou ideologicky angažovaní, politicky angažovaní proti lidským eh, právům, že těm se daří stále více vyvážet ty špatné praxe, eh, které mají sloužit. Kolikrát jsem již slyšel, proč vy v Evropské unii stále hovoříte o otázce e, práv například gejů nebo lesbiček. Podívejte se na průzkumy veřejného mínění. Tam je vaši občané nemají rádi tyto lidi. Proč se bavíte o e, trestu smrti? Podívejte se na e, průzkumy veřejného veřejného mínění. 90% lidí vám řekne, že bychom měli mít trest smrti. Proč se místo toho nebavíme o penězích? Proč se nebavíme o věcech, které máme rádi? Moje odpověď je taková, že jestliže chceme mluvit jenom o penězích, tak to je naš nesprávné místě, bavíte se s nesprávnými lidmi. My jsme přežili jednu z nejkrvavějších eh, eh, válek, eh, přežili jsme porušování lidských práv a teď o 70 let po podepsání této deklarace jsme míru milovní zde v, Evropské, v Evropě, protože jsme se rozhodli, že rozvíjet budeme jenom ty věci, které vycházejí z principu lidské důstojnosti. Cokoliv jiného eh, se eh, buduje na jakýchsi pohyblivých píscích. Jestliže s námi chcete spolupracovat, tak musíte spolupracovat s námi také v oblasti lidských, pra- eh, lidských práv. Důvod proto je ten, že kdokoliv bojuje jako myšel pro všechny ty lidi na celém světě, pro ty, kteří jsou pod útlakem, kteří jsou izolováni, ke kterým se chovají ostatní jako ke zvířatům, eh, všechny ty občanské společnosti, které se angažují v této bitvě, eh, to jsou lidé, kteří nechrání pouze nějakou menšinu zde nebo tam, ale chrání vytvoření obrovské integrované mírové a mírumilovné společnosti, protože upřímně řečeno, každá společnost na světě je vystavěna na eh, principu respektování práv menšin. Eh, pokud jste součástí většiny, dejme tomu na základě svého genderu, a jestliže si myslíte, že pak je v pořádku se pouze otočit zády a Eh, potlačovat práva eh, nějaké menšiny, tak potom se můžete stát svědky toho, že se můžete stát menšinou v té své většině, třeba proto, že budete mít jiný politický názor. Můžete se stát menšinou, protože máte jinou sexuální orientaci. Můžete být menšinou, protože máte nějaké zdravotní postižení, protože máte jiné náboženství a tak dále. V okamžiku, kdy eh, si myslíte, že můžete zneužít právo většiny k tomu, abyste se k někomu chovali jako ke zvířeti, tak otevíráte dveře do pekla. A může se vám stát, že k vám se budou také jednou chovat jako ke zvířeti, protože všichni jsme součástí nějaké menšiny. Federica Mogherini se zmínila o tom, že teď, když slavíme 70. výročí my v Evropské unii a ve 13, a 13 dalších zemí, se rozhodlo vyslat pozitivní zprávu. Víte proč? Protože všichni, kteří porušují lidská práva, už roky nám říkají, že eh, lidská práva jsou něco, co je absolutně zoufalé bránit, protože všichni je eh, nějakým způsobem porušují. Všichni hovoří o tom, o všech těch případech, kdy dochází k porušování. Eh, neříkají, pojďme se pokusit to vyřešit. Říkají, dejte mi pokoj a já vám tam taky pokoj kromě toho, že se tito lidé se snaží nás rozdělit a přimět nás k tomu, aby jsme se nenáviděli, tak také chtějí, abychom naprosto e, zoufali si nad tím, že se nedá absolutně nic s lidskými právy dělat, ale dá se něco dělat. Každý den, každý rok se něco dá dělat. Michel, Bašele, všichni, co jsme tady, každá osoba v této místnosti vám řekne a řekla vám, že mají příklady E, toho, že došlo k pokroku právě díky e, ochraně lidských práv. V New Yorku e, se hovořilo o velice konkrétních příbězích a na základě těchto příběhů došlo například k udržitelné bezpečnosti, ke zlepšení situace v zemi nebo k propagaci Eh, rovnosti žen. Například v, eh, v Tunisku se hovořilo o novém zákonu, který se zabývá právě násilím na ženách, což je výsledek spolupráce eh, občanských společností s vládou. V Butině se také hovořilo o občanských společností. Tam se monitorovalo například to, jakým způsobem ekonomický rozvoj se aplikuje v jejich zemi na základě absence korupce Eh, na základě spravedlnosti. Kumbaya není jenom hezké slovo, <clears throat> eh, ale eh, je to také vyjádření toho, že vláda souhlasila s tím, aby tyto věci byly monitorovány, protože je to vláda, která se nebojí spolupracovat s občanskou společností. Spolupráce s občanskou společností totiž je nejlepší způsob, jak můžeme zajistit ekonomický rozvoj. V New Yorku jsme e, se přihlásili k tomu, že budeme dále spolupracovat s OSN e, a se zpravodaji OSN, e, že budeme také monitorovat své vlastní praktiky v oblasti lidských práv. Zavázali jsme se, že budeme prosazovat právní stát nebudeme prosazovat vládu těch, kteří prosazují jakýkoliv zákon, který je ku prospěchu pouze jim, kteří dokonce jdou proti zásadám mezinárodních deklarací. V té místnosti v New Yorku jsme se zavázali, že budeme spolupracovat s občanskou společností a to i v těch oblastech, kdy ne vždy s nimi souhlasíme a často spolu skutečně nesouhlasíme. Někdy, když za mnou přijdou jejich představitel, tak za mnou přicházejí ne s tím, že by mě chtěli poděkovat za to, že dělám úžasnou práci, práci. Většinou přicházejí proto, aby mi řekli, že něco nedělám tak, jak bych měl. A to je naprosto v pořádku. Můžu, mohu s tím nesouhlasit. Ale právě svoboda a ta otevřenost kterou vytváříme v našem společném prostoru, nám umožuje umožňuje podívat se na sebe do zrcadla a udělat věci lépe. V té místnosti v New Yorku jsme se zavázali k tomu, že nadále budeme zlepšovat eh, věci související s lidskými právy. Já bych vás chtěl, eh, já jsem se pokusil varovat vás před tím, co se snaží ti zlí hoši nám dělat. A na úrovni intelektuální, tak i psychologické. Ta intelektuální pasta, eh, past spočívá v tom, že se snaží nás eh, přesvědčit o tom, že to je všechno zoufalý počin, že se nám nikdy nepodaří to věci prosadit a že vlastně dohromady jsme všichni stejně nedokonalí. Ale to není pravda. Je pravda, že nikdo eh, není dokonalý, ale existují velké rozdíly mezi těmi, eh, kteří eh, mají nezávislé soudy, kteří mají nezávislé organizace, nezávislý tisk, nezávislé parlamenty, jako je tento parlament. Ty, kteří stále nás nutí k tomu, abychom byli lepší v oblasti lidských práv, v boji proti těm, kteří bez jakéhokoliv omezení se snaží pošlapávat lidská práva. A proto Evropská unie věnuje tolik času nejen k tomu, aby veřejně i soukromně kritizovala eh, jakékoliv pošlapávání lidských práv v jakékoliv zemi, ale také, aby se spojila s těmi zeměmi, které jsou ochotné s námi eh, budovat eh, nezávislé, nezávislý tisk, nezávislé soudy, nezávislé mechanismy, které vytvářejí hodnoty. Teď bych to eh, na závěr schrnul asi takto. Hovořil jsem na začátku svého příspěvku o tom, že existují lidé, kteří nemají rádi lidská práva, kteří se snaží nás rozdělit, kteří nás, se snaží nás přimět k tomu, abychom se nenáviděli. Musíme se proti tomu postavit. Každý zná Mandelův citát, každý používá Mandelovy citáty, já mám také jeden. Můj citát z Mandely je následující. Nikdo se nenarodil eh, v nenávisti, nikdo se nenarodil tak, aby nenáviděl. Jestliže se můžete, můžete být naučen, jak nenávidět, tak může vás také někdo naučit, jak milovat. Eh, někdo nás naučil, jak máme nenávidět. To je určitě pravda a stalo se to v mnoha částech světa. Ale jestliže každý v této místnosti, členové parlamentu, ti, kteří bojují za lidská práva, úředníci vládní, eh, ti, kteří vyhráli nebo získali Sacharovou cenu, jestliže my všichni se budeme angažovat v tom, abychom zabránili tomu posunu směrem k nenávisti, můžeme eh, se stát světem, kde také lásky je více je, to, je na tom něco špatně, na tom něco říkat. Již tolik let se soustředujeme na lidská práva, na veškeré právní instrumenty, které s tím souvisejí, protože to je, to je správné. Je potřeba stále opakovat zemím, že podepsali určitou deklaraci a proto musí dodržovat tyto právní eh, instrumenty. Musíme také mít ale schopnost komunikovat s lidmi, s těmi obyčejnými lidmi, a to tak, aby byli schopni na to reagovat. Musíme jim říkat, že existují hodnoty vedle těchto zákonů. Tyto zákony by vlastně nemohly existovat, kdybychom neměli všechny tyto hodnoty definovány. Já s obrovskou vášní hovořím o lidských právech a jde mi o to, abych vytvořil nakonec větší prostor pro lásku. Nedovolím těm, kteří nás nenávidí, kteří chtějí, aby my jsme se nenáviděli. Ne, to určitě nesmíme dopustit. Děkuji. Grazie. Grazie. Děkuji. E, vám, Stavrosi, za příspěvek. A nyní dávám slovo paní Emily O'Reilly, Evropské e, ombudsmance. E, vážený pane Panzeri, vážení kolegové, jsem, je pro mě velkou ctí hovořit na této konferenci a děkuji Evropské mu parlamentu za to, že mám možnost se hovořit z hlediska perspektiv, z hlediska Evropské ombudsmanky. Dnes, kdy slavíme univerzální deklaraci práv, ten dokument se byl nepo, nebyl považován za statickou věc, protože se e, věci mění, mění se jeho články tím pádem a e, hledisko reality je pokaždé jiné ale zůstává základ vytvoření moderního úřadu ombudsmana v uplynulém eh, století eh, byl, je, je významným příspěvek, příspěvkem k eh, deklaraci a umožňuje dokonce vyrovn, vy, pomáhá nám vyrovnávat nerovnost mezi občany a použít takzvanou soft moc. Eh, tam, kde je eh, v zemích, eh, kde je silná vláda zákona. Ehm, zrcadlíme tuto soft power v univerz, eh, Všeobecné deklarace ve své práci eh, v širším eh, obsahu. Někteří ombudsmani v Evropě a ve zbytku světa mají výrazný mandát v oblasti lidských plav a, a já jako ombudsmanka v Irsku a nyní jako evropská ombudsmanka se snažím nehovořit o lidských právech, když navrhuji řešení nějakému státnímu orgánu, protože mám zkušenost zkušenost, že i když to hezky zní, tak i když jsou zájmy do, eh, záměry dobré, tak státní orgány vidí želoby v oblasti lidských práv jako problematické a potenciálně drahé. Takže je snaží hovořit o administrativních chybách a procedurálních nedostacích, i když konečným výsledkem je vědomí základních práv občana a pokud jde třeba o eh, bydlení, eh, sociální ochranu, zdravotnictví a další výhody, které eh, vy, vyplývají z Všeobecné deklarace. Samozřejmě, většina těchto problémů eh, je v kompetenci členských států a ne Evropské unie. A stížnosti, které dostávám, se často týkají transparentnosti a právě netransparentnosti legislativy Evropské eh, unie a jde o etické otázky, o řadu dalších věcí týkajících se e, porušování Evropské charty lidských práv. E, některé z těchto problémů e, jsou nejsou vzdálené problémům občanů a nejsou v našich, neobjevují ne, ne, se v našich životech. Ale přece jenom jsou to věci, které jsou zřejmé, i když ne vždycky. Prostřednictvím sítě evropských ombudsmanů, které předsedám, se spolu s kolegy zabýváme věcmi, abychom eh, dali Eh, abychom vyhověli občanům v Evropské unie. Pracujeme společně například při vyšetřování eh, front, eh, toho, jak Frontex a členské státy zacházejí s odmětnutými žadateli o azit a například jakým způsobem se zajistí využití opatření pro Eh, pojištění exportu na ochranu investic v zemích, které nejsou stabilní, aby to nebylo v konfliktu s lidskými právy a povinnostmi, které vyplývají pro ně z lidských práv. Zatímco eh, zde je eh, lidskoprávní záměr zcela jasný. Eh, musím se zmínit také o transparentnosti lobby, v lobbyingu, když se lobuje za vlastní zájmy, které jsou proti nebo v oblastech, jako je životní prostředí, veřejné zdraví, digitální ekonomika a další řada politických eh, věcí. Zde může také dojít k, eh, k zamítnutí nebo k, k neopomenutí lidských práv. Netransparentnost v ovlivňování veřejné politiky a to všechno, co zahrnuje věci jako konflikty zájmu a ty otevřené eh, dveře mezi soukromým a obchodním a a mezi veřejným a soukromým sektorem musíme vidět jako lidská práva. Je důležité vidět to propojení mezi lobbyingem v Bruselu týkající se eh, tabákového průmyslu, stejně tak jako eh, auto, automobilového průmyslu, pokud jde o eh, emise dieselových motorů, což má dopad na veřejné zdraví. Lobbying který má vztah k lidským právům. Svět je více, než, více propojený, než byl v roce 1945. Rozhodnutí přijatá v Bruselu a ve Washing, nebo ve Washingtonu eh, se eh, objeví eh, v dopadu na jiném části světa a tento dopad je nepředvídaný. Rozhodnutí deregulovat bankovnictví ve Spojeném státě, ve Spojených státech v roce 2008 bylo předzvěstí krize, která poškodila eh, životy mnoha lidí. Evropské banky ale tam taky hrály svou roli, eh, pokud jde o investice do eh, trhu nemovitostí ve Spojených státech a tím se uzavřel tento kruh v celém světě. Část těchto problémů se může být eh, vzdálena eh, nebo klimatická změna, politika klimatických změn eh, bude určitě mít dopady na jiných státech světa, to, co se tedy děje ve Spojených státech. Můžeme si myslet, že problémy farmářů v rozvojových zemích, kteří musí migrovat kvůli klimatickým změnám způsobeným suchem, s námi nemají moc co dělat. Ale fakt je, že jakmile toto vyprovokuje eh, občanské nepokoje a státní represi a tím pádem větší migraci, tak to bude mít dopad a nemůžeme mu uniknout. Je proto důležité, abychom, eh, aby toto propojení se rozšířilo na všechny sítě, které šíří lidská práva a abychom se všichni naučili, jak spojit ty jednotlivé body mezi rozhodnutím eh, na celém světě. Můj eh, úřad eh, šetří eh, obchodní dohody mezi Evropskou unii a dalšími zeměmi ve světě a snažíme se zajistit, aby taková rozhodnutí obchodní neovlivnila lidská práva v zemích, která jsou velmi daleko od Bruselu. A stejně tak zajišťujeme, aby mladí lidé kteří e, jsou jako stážisté v SVČ, měli stejné příležitosti e, a stejně byli zaplaceni jako jejich privilegovaní kolegové. E, my jak jako eh, ombudsmani se snažíme toto všechno eh, brát za svou povinnost a eh, pracovat ve veřejném zájmu a i v soukromém zájmu dalších. Obecná společnost ombudsmanů je ráda, že může hrát svou roli a v tom, aby udržovala při životě Všeobecnou deklaraci lidských práv. Děkuji vám. A nyní dáme slovo Patrikovi Gaspardovi, předsedovi nadace Open Society Fund. Panelists and all who... Děkuji, děkuji eh, všem eh, panelistům, všem, kdo eh, jsou součástí této komunity. Já jsem hrdý na to, že mohu reprezentovat Open Society mm, nadace. Mm, Ehm, celá řada aktivistů, eh, zvláště jednoho z nich, kteří když byl eh, ve vězení, tak vyzval nás všechny, abychom vždy ehm, volali po eh, odpovědnosti. A to je přesný popis, popis občanské společnosti. Ale toto musí být současně co nejvíce lokální. Během ehm, návrhování Všeobecné deklarace Eleanor Roosevelt uvedla, kde vlastně začínají lidská práva? Doma, blízko, eh, ve světě jednotlivce, sousedství, kde žije, ve škole, eh, kam chodí, v továrně, farmě nebo kanceláři, kde pracuje. V našich nadacích Chceme podporovat občanskou společnost, aby fungovala v těchto mm, místech blízko doma. Pracujeme v Sierra Leone, pomáháme v Armenii, eh, komunity, které usilují o právo na vzdělání v České republice jak mm, už tady bylo jmenuto, je to základní chvíle pro lidská práva v celém světě. Mm, a právě ta lidská stránka lidských práv je často zanedbáváno. Je to vnímáno jako abstraktní princip spíše než e, zásadní podmínka života ve společenství. Politika v zemích, jako je ta moje, e, jde, se vyvíjí brutálním směrem, jde často proti těmto právům, které byly v čele boje za občanská práva v mnoha zemích lidé jsou právem zklamáni, že globalizace eh, nerespektuje jejich práva, někdy je dokonce porušuje. Je to obava, která se snadno zneužívá, eh, která eh, přístupem, který omezuje solidaritu, podkopává základní mm, uznání lidských bytostí které, za hranicemi. Eh, dochází k omezování obhájců lidských práv a praktický výkon lidských práv. Tady eh, v této místnosti je mnoho států, institucí, které mají historii podpory práv. Toto byla velká vítězství, ale je před námi výzva, která je obrovská. Musíme poskytnout nový leadership, novou vizi pro generace mladých, kteří vyrostli Ehm, v rámci těchto práv a považují je za hotovou věc a neuvědomují si, že vyžadují každodenní bdělost. A my musíme eh, neustále mm, tuto vizi zprostředkovávat i lidem, kteří tady nejsou mezi námi, nedostali výzum po, díky zákazu cestování nebo čelí represálím za to, že hovoří na mezinárodních fórech. Víme, že více než 300 aktivistů bylo zabito jenom v tomto eh, roce, ale já chci eh, být konkrétnější. Sedím tady jménem Uzmana Kavali v Turecku, který eh, je vědcem, aktivistou a již byl uvězněn za obranu práv. A také tady jsem za 13 jihoafrických protestujících, kteří byli před několety zatčeni ale dosáhli historického vítězství u jeho afrického ústavního soudu na své právo na svobodu schromažďování. Oslavujeme 70. výročí a je mi velice líto, že na mnoha místech jsou političtí lídři, kteří e, jsou méně ochotni hovořit o, lidský, o právech. Když jsou na konferencích, ale mm, více, ale méně, když jsou v situaci, kdy jde o konkurenční zájmy. Je třeba mm, rozvíjet nový leadership, novou vizi, jednak bránit e, obhájce lidských práv, mít jasnou politickou vizi pro práva, především e, takovou, která mm, bude vlády znepokojovat a aktualizovat naše idiomy, naše, naši taktiku je tady nový narrativ, eh, kdy se vlády chtějí vyhnout omezením eh, zneužívání své moci, snaží se portrétovat občanskou společnost jako problém, eh, vytvářejí narrativ nelegitimnosti ke kritickým hlasům, nevládním organizacím, sociálním hnutím, studentským svazům a tvrdí, že potřebují nové právní omezení. Znepokojuje mě, že některé um, <clears throat> sídly spadly do této pasti. Poškozuje to rozvoj i vlády, protože omezují ty, kteří se chtějí um, ozvat. Aktivismus v Rusku není pohrožen, protože NGOs nemají stardy, ale protože uh, ohrožují mm, elitu. Eh, debata o Nikaraguje není zaměřena na NGOs, na představenstech, ale eh, na rozhodnutí prezidenta Organ, eh, Ortegy střílet na studenty. Vlády se snaží používat zákon proti terorismu a špinavých peněz jako záminky jako umlčet kritické hlasy a to často odvádí pozornost od korupčních skandálů. Vedle přímé represe jednotlivců nová metoda jsou kontrola médií, zaplavování veřejného prostoru propagandou. Na mezinárodní úrovni mm, OSN stále e, stanovuje standardy. Mě samozřejmě inspiruje práce našeho, naší nové komisařky e, Michelle Basile, mm, e, k jejíchž historie je jenom, eh, je vlastně, mm, odpovídá obrovskému úkolu, který je před ní. Její předchůdce komisař eh, Zajít uvedl jenom nes, nes, eh, nesmíme se obávat, nesmíme se, nesmíme uhýbat. Mm, stejně jako obhájci lidských práv ve světě. Potřebujeme to vidět eh, zde, mezi politickými lídry, včetně Evropského parlamentu, například obhajci práv v Maďarsku, kteří organizují demonstrace, spolupracují s komunitami a hovoří o tom, jak útok na eh, občanskou společnost ovlivňuje jejich práce a jejich životy. Práva nejsou jenom odpovědností občanské společnosti, mezinárodní regionální organizace, jako ty, které jsou zde zastoupené, vlády, i podniky musí projevit leadership tím, že jejich vize bude aplikována v, mm, v činech. Musíme zajistit, že eh, budeme upozorňovat eh, na autoritářské vlády, které páchají represálie, a pokud všichni ostatní mlčí. Musíme chránit mm, občanskou společnost, mezinárodní instituce by měly Eh, využívat své mojí kredibilitu a pomáhat aktéru, občanské společnosti, jmenovat je do poradních rad, uzavírat formální dohody, zvát je. Eh, Uzman Kvaza, když je tedy zatčen, tak to musí vést k ochraně a eh, zvyšování legitimity, kterou má. Musíme um, ukázat principy, um, musíme obhajovat hodnoty článku 2 dohody o Evropské unii od lidské důstojnosti až po práva minorit. Příští parlament eh, bude muset volat nové komisaře k odpovědnosti, až se ujmou úřadu v roce 2019. Dále business lídři se musí postavit ke stolu. Zodpovědné mm, podnikání mm, nemůže mm, prosperovat ve společnosti, kde je ohroženo právo Investoři musí jasně promluvit, když a, a zájmy občanské společnosti musí vzkvétat. Musíme mít tyto možnosti. Nadace, organizace loni eh, investovaly asi 40 miliard dolarů na tyto věci. Zdá se to hodně, když se podíváte na mm, nadnárodní biznis, tak to je asi 1 bilion 400 miliard. Mm. To je třeba mm, nová vize práv, která bude pro no, mm, povídat nové generaci, eh, která si nevždy uvědomuje, že na té zdi musí vždy brá, stát a bránit ta práva. I Jedna možností je ukázat, jak jsou porušována digitální práva, kde většinou žijí, což je svět online mají zkušenosti z první ruky, kontakty z Facebooku, kde e, jsou zaměstnáni extrémisté, kteří dělají karikatury našeho zakladatele George Soroše. My chceme využít této příležitosti, a, a, mm, abychom ukázali, že tyto platformy představují hrozbu demokracii a ohrožují práva. Já na závěr bych chtěl navrhnout, že integrita tohoto parlamentu je také ohrožena. Jako hlas evropských národů musí obhajovat jejich práva, především nyní před volbami v roce 2019. Zde v tomto parlamentu jste přijali eh, odvážné rozhodnutí hlasováním před dvěma měsíci abyste zahájili um, šetření Maďarska, respektování základních práv a právního státu. Nyní musí následovat akce v radě. Um, akční plán na rok 2019 je příležitost ukázat, jak uh, byste se měli zhostit, silně, zhostit silnější role. Uh, naše kolektivní vize uh, je vize společnosti, která je bezpečná, bez nerovnosti a s diverzitou. Ale vize sama nestačí. Musíme spolupracovat, používat nové taktiky, pokud Mm, stáleté výročí Všeobecné deklarace by mělo, eh, má být něco, co, dost, eh, co eh, bude odpovídat vizi Eleanor Roosevelt. Musíme, se, musíme dát slovo lidský zpátky do toho výrazu lidská práva. Non si può non essere d'accordo sull'idea. Já nemohu než nesouhlasit s tou e, myšlenkou, že skutečně musíme tvrdě pracovat, tak abychom prosadili, abychom byli schopni reagovat na politickou realitu. To je to, co dělat musíme. Teď máme pár minut na případné dotazy, na nějaké připomínky, poznámky. Potom e, budou následovat dva e, krátké příspěvky dětí které zde um, zastupují UNICEF. Nejprve tady Elíza. Um, ehm, hovořím jménem lidí, kteří museli odejít ze Sýrie a <clears throat> je, dovedu si představit, že kdyby byli ve stejné situaci, <clears throat> tak by také hledali nějaké bezpečné místo jak o tom hovoří Všeobecná deklarace, všechny lidské bytosti musí žít v míru. <clears throat> Toto je eh, otázka na paní Bašelej. Jakým způsobem Evropská unie a OSN se postará o to, že děti jsou skutečně chráněny tak, jak mají? <clears throat> Děkuji. Ivan? Dámy a pánové, dobrý večer. Nedávno jsem četl na internetu článek, který mě velmi zaujal. Byl to článek o domácím násilí, eh, především vůči ženám, dívkám. Velmi mě znepokojilo, že dochází k tak velkému množství násilí. A tak málo lidí o tom ví. A Mm, vlastně, že ty dívky se cítí viny za to, že se staly oběťmi. Protože už brzo budu mm, dospělý, tak se chci zeptat na váš názor vedle vaší role jako organizace, kterou reprezentujete. Tak eh, co uděláte, eh, mm, pokud byste eh, přímo znali nějakou dívku, která by byla obětí tohoto násilí? Děkuji. Molto chiare. Adesso sentirei to jsou dvě dotazy, které jsou velice jasně formulovány. Máme jenom dvě minuty. Ehm, na příspěvky, na příspěvky pěti zástupců, kteří jsou zde v místnosti, každý má dvě minuty. Nej, začneme eh, kolego kolegy Saskendu eh, z Belgického senátu. Já bych chtěla poděkovat panu Gaspardovi za to, že nám připomněl Osmana Gajlu, který je již ve vězení rok, jenom za to, <clears throat> že chtěl podporovat v Turecku organizace, které bojují za lidská práva. Eh, to pochopitelně ukazuje, jak těžká je situace v Turecku pro tyto lidi. A Kromě toho bych chtěla také říci, že je velice důležité, abychom efektivním způsobem spolupracovali mezi takovými organizacemi, jako je Evropský parlament, jako jsou národní um, parlamenty a také občanské společnosti. Zaujalo mě to, co řekl pan Lambridinis, který se zmínil o tom, že jestliže vás někdo je schopen naučit nenávidět, takže vás také je schopen naučit uh, uh, <clears throat> milovat. Včera eh, jsme eh, poslouch, jsem vyslechla svědectví dvou mužů, z nich jeden byl jeden palestinec, jeden izraelec. Eh, oba přišli o vlastní dítě a snaží se teď o nějaké usmíření. Mluvili před skupinou stovek mladých lidí zde v Belgii a myslím si, že to je věc velice důležitá, je potřeba právě touto cestou jít. To jsem chtěla zdůraznit. Děkuji. Išalit Ibrahim z Centra pro lidská práva. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste mi dal tuto možnost. Nejprve bych se chtěl obrátit na Evropskou unii s tím, že je potřeba, abyste prosazovali všechny zásady ehm, ochrany lidských práv. Ehm, v mé zemi lidé, kteří bojují za lidská práva, velice často jsou Eh, pod obrovským tlakem a někdy jsou vystavovány také mučením. Je velice důležité, aby Evropská unie udělala všechno pro to, aby zajistila propuštění všech eh, těch, kteří jsou ve vězeních Leženyho Luha, Saban Maduin, Nasima Sade, Lebocheir, Badawi, doktor Hamad Ahmani v Saudské Arábii. V eh, Saudské Arábii Eh, další eh, eh, v, v Arabských Emirátech a, všech, těch, a všechny ty aktivisti, kteří jsou pod tímto tlakem v tomto regionu. Protože Eh, co se týče občanského prostoru, já si myslím, že neexistuje už žádný eh, prostor, který by se mohl ještě zmenšit. Potřebujeme okamžitou akci, tak, abychom pomohli všem těmto lidem, kteří bojují za lidská práva, nejen v našem regionu, asi i v regionech jiných. Je eh, důležité, aby Evropská unie proaktivním způsobem k těmto věcem přistupovala místo toho, aby byla pouze reaktivní ve vztahu ke všem těmto činům. Jedná se o životy lidí, například životy lidí eh, eh, v Jemenu. Budeme i nadále pracovat v této oblasti boje za lidská práva, ale neobejdeme se bez podpory Evropské unie a všech dalších institucí. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Silvana Suriano z italského parlamentu. Děkuji. Dobrý večer. Chtěla bych poděkovat také za to, že mám tuto příležitost vás oslovit. Měla jsem tu příležitost už dnes dopoledne kdy jsem eh, měla možnost zúčastnit se této významné akce. Uplynulo 70 let od přijetí Všeobecné deklarace a stále musíme hovořit o tom, co se děje v této oblasti. Ty problémy jsou v současné době možná daleko větší v dnešním digitalizovaném a globálním světě. Naše práce je velice těžká, velice složitá, je velice obtížné Eh, rozlišovat mezi tím, co je správné a co je špatné. Itálie již zahájila celou řadu iniciativ ve spolupráci s mezinárodní komunitou eh, na podporu lidských práv. Eh, chtěla bych říci, že moje sněmovna, její zahraniční výbor, již zahájil celou sérii projektů, které se týkají genderu, rovnosti, Eh, násilí, eh, náboženské netolerance a také mezinárodní eh, obchodu. Nezapomínáme na to, že někdy právě mezinárodní obchod, to, že se otevřeme mezinárodním obchodu, tak to také může vést ke změnám v vnitrostátní legislativě a může to také ovlivnit zákony, které upravují lidská práva. Hovořili jsme na mém, na mém výboru specificky o lidských právech a možná bych vám měla připomenout, že Itálie eh, je jednohla, byla jednohlasně eh, přijata do Rady pro lidská práva v OSN. Věnujeme se tedy nejen lidským právům, ale věnujeme se všemu tomu, co například eh, vede ke zlepšení našeho pracovního zákonníku a dalších zákonů. E, které mají řešit případy e, obrovské bídy, kterou stále ještě e, máme v některých částech Itálie. Byli bychom také rádi, kdyby odměna za práci byla spravedlivá. To jsou věci, které, kterým se věnujeme. Věnujeme se také boji proti konfliktu zájmu. Udělali jsme celou řadu významných kroků s cílem chránit lidská práva a základní svobody, i když je potřeba si uvědomit, že cesta k tomu, abychom dosáhli těchto věcí, je stále komplikovanější. Je potřeba, aby Evropská unie i nadále eh, pomáhala Itálii a dalším členským státům, aby skutečně dodržovali všechny tyto hodnoty. Děkuji. Teď eh, dostane slovo Rafa Neži Nazan, který bude hovořit o trestu smrti. Děkuji. Já jsem ředitel ECPM. Chtěl bych eh, říct si něco také o této všeobecné deklaraci a co tato eh, všeobecná deklarace vlastně přinesla světu. Tato deklarace přinesla dvě hlavní věci, alespoň podle mého názoru. Za prvé, představuje e, zahájení standardizace lidských práv a za druhé vlastně její e, všeobecnou platnost, celá, celý, celý ten pojem všeobecnosti. E, chtěl bych se zmínit hlavně o článku 3, který říká, že každý má právo na život a to a na svobodu a bezpečí. Eh, tento, toto právo na život, tak jak to stanovuje článek 3, je jakýmsi eh, začátkem hnutí eh, k odstranění trestu smrti. Po té, co byla přijata tato všeobecná deklarace, tak potom v rámci druhého protokolu ICCP Eh, byla přijat, byly přijaty protokoly v rámci Evropské eh, úmluvy, amerických úmluv a tak dále. Těchto protokolů je celá řada. Já bych chtěl zdůraznit význam té všeobecné, toho všeobecného charakteru boje proti lidským, eh, proti trestu smrti. 10. října jsem byl v Číně. Byl jsem tam s intelektuály, s právníky, a také s manželkami politických vězňů. Všichni, všichni tyto aktivisté, aktivisté v Číně nás prosili, abychom nedovolili čínským úřadům, aby zneužívali narrativ eh, lidských práv eh, říkali nám, je potřeba eh, zdůrazňovat tu všeobecnou platnost eh, práva na život, eh, na odstranění trestu smrti, například dále práv vězňů a tak dále. Lidská práva jsou stejná v Iránu, v Saudské Arábii, v Číně, ve Spojených státech nebo zde v Evropě. Čili toto právo na život je e, skutečně univerzálním právem. Co se e, týče zrušení trestu smrti, e, můžeme konstatovat, že více než dvě třetiny členů OSN již zrušili trest smrti. 27. února zde v této místnosti pardon, v příštím eh, roce budeme zde zahajovat světový kongres, eh, který se bude právě zabývat eh, trestem smrti. A proto bych chtěl vyzvat vás všechny, ti, kteří sedíte v předsednictvu, všechny vás, kteří sedíte zde, abyste se zúčastnili tohoto kongresu, abyste se zúčastnili těch diskusí, které by měly vést k zakázání trestu smrti všude. Jsme všichni na společné cestě, ať jsou to diplomaté, ať jsou to eh, poslanci, ať jsou to aktivisti, všichni eh, jdeme stejnou cestou. Belgie, eh, Švýcarsko a Evropský parlament jsou organizátory tohoto kongresu. Já už končím. Také mám citát od Mandely. První použil Stavros. Můj citát se týká té, té věty, že eh, trest smrti je barbarský čin a jde proti tomu, co je lidská bytost. Un minuto per Manfred Novak. Uh, minutu bude mít slovo Manfred Novak. Uh, thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že jsme slyšeli, eh, že celosvětová eh, demokracie lidských práv a eh, práva a vláda zákona se objevují ve Všeobecné deklaraci lidských práv. A pane předsedo, hovořil jste taky o ekonomice, která silně podrývá Eh, demokratičnost a sociál a, a společnost a způsobuje eh, násilí. A já si myslím, že bychom se na to měli zaměřit současné eh, krizi. A je řada na nás, na, na vás, abyste měli sociální a ekonomickou politiku v Evropě, která umožní realizovat v praxi plně všeobecnou deklaraci. Evropa Evropská unie je velkým hráčem, eh, který dává příklad a eh, miliony ochránců lidských práv eh, očekávají, že Evropská unie se ujme své vůdčí role. A vy, Evropská unie, děláte už něco, ale měli byste udělat ještě mnohem víc. Dva příklady. Rovnost viditelnost a propojení lidských práv eh, by mělo být zcela eh, zřejmě propojené na eh, občanská a ekonomická a sociální práva a v rámci podporování sociální spravedlnosti. A za druhé, zvyšování povědomí ve srdcích i myslích těch, kteří jsou nechá, kteří jsou nyní eh, stranou, tak jak o tom hovořil Stavros. A podpora e, občanství, tak jak se objevilo v čísle 4 a dále zavedení vzdělávání e, občanských a lidských práv e, do všech typů a úrovní škol. V tomto Evropský parlament může být silný a může velmi na pomoci zvýšení a zlepšení výchovy ve prospěch lidských práv. Děkuji vám mnohokrát, Michel. E, Elisa mi položila e, přímou otázku, co můžeme dělat, abychom zajistili, že budou děti chráněny. A není to jenom záležitost mého úřadu, já jsem taky eh, pediatrička, eh, kromě toho, že jsem matka, eh, takže já vždycky budu advokátkou dětských práv a lidských práv obecně. A už spoustu let se zabývám i otázkou pohlaví. A co děláme? Obracíme se na vlády. Vlády dělají dobře, že investují do dětí, že si uvědomují, že je potřeba investovat do dětí, zajišťovat jim zdravotnictví a, vzděcho, a vzdělávání, protože děti jsou budoucností země a musí zajistit, že děti jsou eh, dobře chráněné, dobře eh, živené a že jim je dána podpora. A když hovoříme politicky nebo sociálně, tak jsme taky ženy, protože ženy jsou zcela zásadní k tomu, aby to zajistili. A eh, nechci říct, že by to nebyla byla odpovědnost mužů, také otců. Ale fakt je, že teď hovoříme o ženské společnosti, která se eh, musí eh, chránit, se zaměřovat na ochranu dětí. Já působím v UNICEFu. Tam se zaměřujeme na, na budování, na využívání synergií, na modelování té advokacie ve prospěch dětí. Budujeme eh, kapacitu a vytváříme technickou spolupráci na základě existence právních států. A máme základní eh, úkol a povinnost eh, v rámci eh, dětských práv a tím je vytvářet synergie, využívat je a dosahovat výsledků. Teď máme málo času, já ale se tomu velmi, rád, velmi vážně věnuji. Agenda 2030 eh, eh, eh, může být splněna. A v Katovicích v Polsku se hovořilo o dobrých možnostech, když se zaměříme na klimatické změny, protože bez toho, že aniž bychom je vyřešili, nebude žádný pokrok, pokud jde o ženy nebo děti. A my tedy máme platformu, které využíváme k tomu, abychom nenechali žádné dítě bez eh, podpory. A chceme znít silným hlasem a zajistit, abychom udělali co nejvíc, co můžeme. Děkuji vám. Eh, děkuji, eh, Claude Moraes, předseda výboru pro občanské pro lidská práva. Prosím ho o závěr. Eh, děkuji, eh, Antonio. Eh, chtěl jsem si, nezačal jsem si dát sluchátka, bylo to trochu moc italštiny. Antonio, drazí kolegové, mám takový neobvyklý úkol. A toto je skotský přízvuk pro ty z vás, kteří si říkají, jak to hovořím ale to se vlastně ztratí po tom překladu. A mohu to vysvětlit. Ne, dovolte mi, abych to, abych vysvětlil Miše Bačeletové. Eh, Michel, ještě tu chvíli zůstaň. Budu ti, vysvětlím ti, proč jsem Scott. Mohu něco říci? Eh, jak jsem se probudil v lidských právech. Já jako dítě a Eh, můžeš si říkat, čím začnu eh, vysvětlovat. Eh, v roce 70. letech jsem se narodil, v roce 78 můj, měl jsem bratra a moji rodiče si řekli, dobře, budeme bydlet ve Skotsku pořád a Eh, když máte někoho, kdo je s vámi dlouho, eh, například eh, akademici, mají děti, ty děti jsou velmi slabé, ty děti byly byty, byly mučeny a my doma jsme měli velký domov, protože jsme měli čilské uprchlíky. A až a po pár, já jsem pár týdnů předtím nevěděl, co znamená mučení. A v tom roce 78 mi děti vysvětlili, co to je mučení a já jsem porozuměl lidským právům. A paní Agende tehdy přijela a dala mi plakát, který mám ve své kanceláři, ve kterém, eh, na kterém je poděkování lidem z našeho města, eh, že jsme se ujali uprchlíku, uprchlíci v Chile, uprchlíků z Chile z roku ze 70. let. Já já jsem eh, vás, vás sice eh, neznal, ale eh, vím, co jsou lidská práva u vás, protože jsem věděl, co znamenají uprchlíci z Chile. Takže to jsem vám chtěl vysvětlit myslím, že chápete to všechno, co jsme udělali a chtěl bych já i vám poděkovat za všechno.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 Patrik, eh, Patrik říkal, že se přišel pozdě, to je pravda. A nyní eh, se zmíním o Stavrosovi Lambridnisovi a přišel jsem pozdě, protože eh, Antonio přecel výboru, pod výboru pro lidská práva, protože to je globální výbor a náš výbor se zabývá lidskými právy zde v Evropské unie. Můžete si říkat, v Evropské unii je všechno v pořádku. Máme teď slyšení k Polsku. Polsko má problém v justici Víte, co se děje asi v Maďarsku, co se děje ve spoustě dalších našich členských států. A Stavros Lambrindinis je zástupce eh, pro, Evropskou unii a zbytek světa. A eh, my propojujeme své hodnoty a narrativ lidských práv zde v Evropské unii a v tomto parlamentu. My vždycky vytváříme partnerství s dalšími zeměmi na světě a chceme Chci toto zdůraznit a chceme, aby bylo zcela jasné, že my všichni zde bojujeme za lidská práva a když Stavros hovořil o důstojnosti, tak eh, my všichni eh, se chceme k sobě chovat eh, a zachovávat důstojnost a univerzalitu lidských práv. A další věc, kterou bych chtěl říci, Patrick z Open Society Foundation říkal, že e, jsou e, univerzální, lidská práva jsou univerzální a že e, začínají u nás doma vlastně. Ten problém se, no, se objevuje i nově stále. Chtěl bych poděkovat našemu podvýboru pro občanská práva a předsedovi za to, že dělá, protože ten pojem je někdy příliš vágní, příliš široký. E, hovoříme o lidských právech, ale vlastně ignorujeme ten problém. E, lidská práva jsou všude, boj za ně je taky všude. E, hovořilo se o, nebo o, vystoupil člověk, který se narodil e, v Jemenu. E, já si vzpomínám, e, že jsme měli takového člověka, který hovořil o těch hrůzách, které se tam staly. Já jsem byl příliš malý na to, abych tomu rozuměl. Ale fakt je, že lidská práva se objevují u nás v našich vlastních domovech prakticky každý den. A chci tedy říci, Antoniovi, že když máme všeobecné hodnoty, když teď hovoříme o všeobecné deklaraci lidských práv, je to věc, kterou musíme, kterou musíme oprášit. A mohu dát eh, příklad, který eh, nás spojuje. Jsou to uprchlické tábory eh, v Řecku, eh, v Agadeši, eh, dále uprchlíci v detenčních táborech v Libii. Ty já jsem viděl, byli tam mučeni a byli vráceni do míst, odkud přišli. Někteří spáchali sebevraždu. A jsou to všechno eh, lidské bytosti. Eh, pro všechny platí Všeobecná deklarace lidských práv na všech těchto místech. A my musíme bojovat za řešení, bojovat za lidská práva a za uplatňování eh, deklarace. Je to velmi důležitá oblast. Všichni bojují za lidská práva, nevládní organizace, občanská společnost. Mnozí z vás vědí o lidských právech mnohem víc než my. A rád bych vám tedy poděkoval eh, už jste unaveni po té celodenní práci. E, e, začali jste e, jednat už ráno, takže chci říct jenom poslední slova. Velmi děkuji organizátorům dnešního setkání. Není nic důležitějšího než boj za lidská práva, nic není relevantnější, nic není reálnější. Takže chci vám poděkovat především za účast a chci poděkovat všem svým kolegům a chci poděkovat také Františkovi Antoniovi. Doufám, že se vám dnešní den líbil, že jsme si uvědomili, že Všeobecná deklarace lidských práv musí být aktivní a živý dokument, ne kus eh, papíru. Děkuji vám. Grazie, grazie, una giornata che non è... Eh, děkuji. Náš den ale nekončí protože budeme mít ještě druhý panel. A nyní se podíváme na videa, ve kterých jsou svědectví o sudech obránců lidských práv. No effort for humanity is in vain. Seguiré levantando mi voz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 različita mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji eh, iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo eh, mrežu romskih eh,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 aktivnostima odem u bilo koju lokalnu zajednicu, jer to mi je najveća, najveća povratna informacija. I kad vidim i kad osetim da ih motivišem, da požele da budu društveno aktivni i da urade neku akciju u svojoj lokalnoj zajednici.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 Yeah. So, ladies and gentlemen, may I please ask you now to be. Um, Posaďte se, prosím. Já se jmenuji David McAllister, jsem členem Ruského parlamentu a předsedám výboru pro zahraniční záležitosti a také Eh, je mi ctí, že mohu pokračovat eh, druhým panelem a zaměřit se na eh, lidská práva na globální, regionální a lokální úrovni. Asi jste to už slyšeli tady v Bruselu, ale lidská práva jsou základní hodnotou ehm, Evropské unie, jak je zjevné z článku 2 Lisabonské smlouvy. V rámci Evropské unie je to především Evropský parlament, který se ujal vedoucí role při oslavě statečných jednotlivců a organizací, kteří obhajují lidská práva pomocí Sacharovovy ceny. Od založení Sacharovovy ceny před 30 eh, lety bylo, dostalo pět laureátů Nobelovu cenu míru, včetně eh, ceny v roce 2018 paní Nadia Murata, pan Denis Mukwege. Jako předseda zahraničního výboru vím, jak eh, vážně berou poslanci mm, závazek obhajovat lidská práva eh, v rámci evropských hranic. Děláme to v rámci našich rezolucí, oficiálních návštěv, schůzí delegací, eh, v zahraničních parlamentech a pozorovatelskými misemi volebními. Evropská unie podnikla významné kroky v obraně lidských práv celosvětově, ale víme, že je třeba dělat víc. Musíme zlepšit um, prevenci, um, musíme um, zajistit modernizaci, um, aby digitální a ekologické změny a další změny neprobíhaly na úkor lidských práv. 70. výročí UNHCR nám připomínají, co můžeme udělat do budoucna ještě navíc. Proto se nyní těším na produktivní diskuse s mezinárodními lídry v oblasti lidských práv z různých světových regionů. Dovolte, abych přivítal pět hostů, mm, kteří se podělí o své zkušenosti, jak tedy nejlépe obhajovat ehm, univerzalitu lidských práv. Budeme diskutovat o možných synergiích, um, eh, propagaci mezinárodního práva, lidských práv a mezinárodních regionálních mechanismů. Všichni řečníci vědí, že by se měli držet um, té přidělené doby deseti minut. První řečník je pan Torbjörn Jaglan, generální tajemník Rady Evropy. Bohužel tady nemůže být přítomen, nicméně eh, nám předal videosprávu. Další mm, mm, pan Garcia a další um, uh, pan uh, Lumbu, um, komisař Africké komise pro uh, lidská práva, dále paní Katažena Gar práce, první náměstní ředitelky kanceláře OBSE pro demokratické instituce a lidská práva. Dále paní Beate Rudolf, eh, předsedkyně Globální aliance institucí pro lidská práva a člena eh, Rady Evropské sítě institucí pro lidská práva, která je vedle pana Lumbu. A na závěr paní profesorka Pamela Palmáter, právnička, profesorka na univerzitě Ryerson v Torontu, Kanadě. Abychom mohli zorganizovat otázky a odpovědi, tak vyzvu naše řečníky, aby vyplnili formuláře, které máte ve složkách na stole. Můžete to pak předat um, eh, personální. Začneme tedy uh, video poselství pana Torbena uh, Jaglanda Um, Evropský um, týden lidských práv je skvěle načasován k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Je to deklarace, která byla vydána po druhé světové válce a která eh, poprvé stanovila základní lidská práva, která by měla být univerzálně chráněna. Před dvěma lety Rada Evropy přijala Evropskou umluvu o lidských právech eh, unikátní kolektivní systém, který garantuje zákonem práva definovaná v Všeobecné deklaraci a implementovaná rozsudky Evropského eh, soudu pro lidská práva zde ve Štrasburku. Tato úmluva další smlouvy, které eh, transformovaly Evropu směrem k lepšímu. Rovná práva pro děti, která se narodí v manželství nebo mimo dekriminalizace vztahů stejného pohlaví, zrušení eh, trestu smrti v Evropě. Tyto věci nevznikly náhodou. Staly se proto, že eh, se zakořenila kultura lidských práv, kterou podporuje zákon. Dnes mm, jsme pišni na to, že můžeme spolupracovat s mutatilními partnery, včetně Evropské unie. EU často využívá závěry Rady Evropy jako základ pro své kroky v oblastech lidských práv, demokracie a právního státu. Ehm, Rada Evropy implementuje mnoho projektů na základě spolupráce s EU. Společně pokračujeme v našich společných hodnotách na území EU28. Ale zde v Evropě nárůst extrémního nacionalismu a populismu ohrožuje, mm, že podkop, multilateralismus, instituce a všechny důležité společné hodnoty. Dovolte tedy, aby tento týden lidský práv byl příležitostí nejenom mm, pozornit na spolupráci mezi sebou s vládami občanskou společností, ale abychom mohli hlasitě mluvit o tom, čeho dosáhne lidská práva pro všechny Evropany všech členských zemí. A tento pokrok musí tedy jít směrem vpřed, nikoli zpátky. Takže vám přeji mě úspěchu a produktivní týden lidských práv. To byl tedy vzkaz od Jaklada a teď eh, dám slovo panu Hernandez. Eh, eh, děkuji vám, pane Mekalistře, vážení Přátelé, Interamerická komise pro lidská práva má, <clears throat> si považuje za čest, že může být zde přítomna dnes na oslavě 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Eh, velice si vážíme toho, co dělá Evropský parlament pro, při prosazování dětských práv v Evropě. Dnes tedy slavíme 70. výročí Všeobecné deklarace. V Amerikách také slavíme 70. výročí založení Organizace amerických států a přijetí Americké deklarace práv a povinností člověka. Během posledních 70 let tento univerzální eh, systém eh, ochrany lidských práv eh, a váš systém paralelně se rozvíjel. Náš regionální eh, systém vychází z norem a standardů, které se rozvíjely v OSN. Eh, naše zákony eh, upravující lidská práva jsou produktem jakési evoluce v tom vnitřně, vnitřním americkém systému. V San Francisco konference při, při přípravě San Francisco konference vláda Mexika eh, svolala eh, konferenci do Čapultepeka, která se konala od 21. února do 8. března 1945. Účelem této konference bylo dát americkým státům možnost eh, zamyslet se na možnou společnou organizaci pro budoucnost. Šlo Eh, o to, eh, že tato konference se nakonec rozhodla, že připraví návrh deklarace mezinárodních práv a povinností člověka, která měla být přijata ve formě úmluvy. Eh, konference potom tedy skutečně přijali tuto americkou deklaraci americké a americkou úmluvu o lidských práv. Ten vnitřní americký systém se potom začal rychle vyvíjet a to v souvislosti se eh, s tím, že začaly fungovat OSN. Eh, v, roce, v, v dubnu 1948 byla přijata charta, ehm, která zakládá Organizace amerických států, Karta de Bogota. Americká deklarace byla přijata několik měsíců před Všeobecnou deklarací a ehm, zdůraznila ehm, závazek celého regionu skutečně se aktivně podílet na mezinárodní ochraně lidských práv. Eh, současně s tím americká deklarace také obsahuje určité povinnosti, které eh, eh, má každý člověk. Vychází se z toho, že práva jsou patří každému člověku. Preambule říká, všichni, muž, všichni lidé se rodí svobodní a rovní si Eh, ať už se jedná o jejich důstojnost nebo práva. Proto americké státy uznaly, eh, že pokud stát eh, má nějaké právní úpravy k této věci, tak nevychází z nějakých jiných práv, naopak pouze uznává práva, která existují nezávisle na tom daném státě. Ehm, později ehm, ministři zahraničí eh, přijali eh, na svém pátém zasedání eh, úmluvu, kde, která upravila tyto věci a schválili také vytvoření jamajské komise, která se zabývá lidskými právy. Vypracování této americké úmluvy trvalo deset let. Proces byl pozastaven, eh, zatímco Mezinárodní kovenant o občanských a politických právech a Mezinárodní kovenant o ekonomických, sociálních a kulturních eh, právech byly přijaty 16. prosince 1966. Zde eh, Později se došlo k závěru, že americká úmluva by se měla k těmto věcem stavět z regionální perspektivy. Později se v San Jose na Kostaruce konala další konference o lidských právech, kde byla přijata americká úmluva eh, konkrétně 22. listopadu 1969. Pakt ze San Jose eh, vstoupil v platnost 18. Eh, července 1978, když byl ratifikován 11 státy. Ehm, tato umluva zakotvuje povinnosti států a práva jednotlivců. Ehm, dále ustanovila komisi a soud, který má v současné době kompetence eh, vyslechnout si jednotlivé případy, které souvisejí s tím, do jaké míry jsou ehm, udržovány, udržováno to, co je v této úmluvě. Komise je eh, americký systém, já to mám, ale, ehm, ten americký systém vychází z toho původního evropského systému. Komise vyslechla případy, které souvisejí s, s porušováním eh, práv a v takovém případě komise má pravomoc eh, takový případ postoupit soudu. Mandát komise vychází z americké deklarace a americké úmluvy a dalších eh, Eh, dalších právních úprav eh, a smluv eh, upravujících lidská práva. Kromě toho má zapovinnost monitorovat situaci v Americe a tento mandát je naprosto unikátní. Tato komisi, tuto komisi tvoří sedm komisařů a mají k dispozici také sekretariat ehm, a mohou dohlížet na situaci v 35 členských státech eh, v americké organizaci. Jedná se hlavně o ochranu práv žen, emigrantů, dětí, dospívající mládeže, původního obyvatelstva, těch, kteří eh, jsou ochránci lidských práv, eh, komunity LGBTI a tak dále ehm, systém eh, kauzí a peticí potom eh, umožňuje této komisi eh, plnit svou úlohu, kvazi, která je kvazi justiční. Komise kromě toho také může řešit případy přátelskou dohodou. Kompetence eh, komisem eh, zahrnuje případy, které se týkají jakéhokoliv člověka nebo skupiny lidí nebo nevládní organizace, které jsou právně uznány jednou z těch 35 členských států organizace. Pouze státy, které jsou eh, členy této organizace, mohou předkládat své případy. Proto přístup ke, k soudu záleží na rozhodnutí komise týkající se přípustnosti daného případu a také na rozhodnutí, jestli byly splněny všechny podmínky, to znamená včetně skutkové podstaty daného případu. Ve své eh, jurisdikci soud eh, může rozhodnout o tom, kdo je zodpovědný, který z členských států za eh, pošlapávání eh, lidských práv a základních svobod. Kromě toho vždy také sleduje to, do jaké míry je kompatibilní to, co je obsaženo v úmluvě a to, co je obsaženo v legislativě daného státu. V současné době eh, existuje 24 stanovisek, právních stanovisek k těmto otázkám. Jamajský instrument vytvořil standardy. An element in the creation of rules of international law mezi interamerický eh, soud pro lidská práva podléhá rozhodnutím komise a Eh, eh, liter a, lit, a, a, a, do, a doslova interpretuje normy. Eh, soud interpretuje progresivně, zachovává principy lidských práv, které se objevují v zakládacím instru, nástroji. V tomto ohledu soud vyjádřil, inter, že interpretace musí uvažovat změny v čase a změny podmínek. Také se pozoruje interpretaci dalších mezinárodních norm, které se nemohou používat k tomu, aby omezovali eh, výkon práva. Eh, během 70 let Ameriky eh, byly úspěšné ve vytváření robustního systému ochrany a podpory lidských práv. Při výkonu svého mandátu komise a soud jako referenci používali všeobecnou deklaraci a pakty a řady pravidel. V systému e, Organizace spojených e, národů e, spolupracují nebo spolupracují při přijetí společné deklarace mezi Vysokým komisařem pro lidská práva a Interamerickou komisí. Proto, aby si vyměňovali zkušenosti a organizovali společné akce. V současné době Interamerická e, komise se připojuje k e, Evropskému parlamentu e, při oslavě 70. výročí Všeobecné deklarace. tak jak se říká v eh, preambuli eh, charty OSN a ve Všeobecné deklaraci americké státy potvrdily svou vůli eh, vůči základním lidským práv, právům. Děkuji za pozornost. A nyní jdeme do Afriky. Profesor Remen Lumb, máte slovo. Dobrý večer všem. Já chci poděkovat organizátorům tohoto dialogu um, um, organizace, kterou já tady eh, reprezentuji, konference na vysoké úrovni Lidské ehm, unie pro mm, lidská práva. Především eh, chci poděkovat panu Antonimu Tajánovi i panu Lamrini Disovi. Připomínám, že Evropská Africká unie zorganizovala během svého třetího zasedání eh, panel, který eh, také oslavil výročí Všeobecné deklarace lidských práv jako fórum NGOs, vládních organizacích na úrovni eh, komise Africké unie. Mm, především chci vzdát hold kterou odvedly některé nevládní organizace na e, deklaraci, ale také několik jmen, které vstoupily do historie mm, rané Kassan, jmenovitě za Francii, pan Chang, Čína, Fernandeus, Belgie, mm, Santa Cruz, Chile, Charles Malik, Libanon, mm, mm paní Franklin Delano Roosevelt ze Spojených státy a pan John Humphrey za Kanadu. Jako ty, mm, slava 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv nám dává příležitost um, vyměnit názory na dosažených úspěších a neúspěších a eh, podívat se do budoucna mm, na všeobecnou ochranu lidských práv také nám mm, připomíná hodnoty, jaké tato deklarace přináší a obnovit naši angažovanost těmto základním principům. Účast Afriky mm, na její přípravě byla omezená vzhledem k politickému kontextu v té době. Afrika a její instituce nicméně přikládají mm, deklaraci velkou důležitost. V eh, dané době pouze tři africké státy se účastnily přípravných prací na textu přijatém v roce 1948. Liberie mm, hlasovala pro mezi 48 státy, které hlasovaly pro. Jihoafrická unie, je eh, mm, teď eh, Jižní Afrika se zdržela a Egypt podal výhrady z filozofických důvodů. Žádný stát ale nehlasoval proti Eh, tato deklarace je prvním vyjádřením práv a svobod všech lidí. Morál, morální, filozofický, právní vliv je, se opakuje v všech kontinentech, jak se říká v tom textu deklarace, je společným ideálem, který mají dosahovat všichni národy, aby jednotlivci a orgány eh, společnosti Um, mm, rozvíjejí respektování lidských práv a svobod a univerzální aplikace lidských práv. Um, organizace mm, Africké unie z roku 1965, o 17 let později, africké státy znovu potvrdili svůj, že se hlásí k deklaraci, protože jim nabízí mm, základ no, mírovou spolupráci a podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti lidských práv. Africká charta lidských práv, přijata v roce 1981, za vyjádřením vůle afrických zemí přispívat k univerzalitě lidských práv při eh, zohlednění kulturních specifik Afriky. Chceme mít čtyři body E, které mm, v této mezinárodní době můžeme pokrýt. Jednak deklarace je zdrojem inspirace pro mm, autory africké charty. Tato myšlenka, ta myšlenka na které, kterou posiluje africká charta a dává je do určitých, do, do kontextu Afriky. Ale tady eh, bohatá spolupráce mezi africkými mechanismy lidských práv a um, um, mechanismu OSN. A čtvrtá myšlenka je, že um, mm, deklara- všeobecná deklarace je určitým um, základem diskusí v Africe, co se týče Eh, oprávněnosti lidských práv. A jak víte, mm, ochrana práv je jeden z mandátů, které má Africká komise. Eh, deklarace je první zdrojí a inspirace pro africkou chartu. Většina mezinárodních nástrojů na ochranu lidských práv a první první zdroj inspirace pro africkou chartu. Všeobecná deklarace, stejně jako Africká charta, je dokument kompromisu. A jsou tady různé tedy politické eh, aspekty a mm, obecně obsah ehm, deklarace je podrobnější, přesnější než články africké charty, která je mm, trošku vágní a často vyplývá z, mm, z, z ustanovení, které omezují rozkvět práv a svobod. Je třeba si uvědomit, že byla vypracována mm, na vládou jedné strany a mm, velký počet těch ustanovení jsou přepsáním a adaptace Všeobecné deklarace. Například článek 2 Africké charty lidských práv to, je jen, to jenom zopakuje článek 1 Všeobecné deklarace. Když se podíváte také na článek 3 Britské charty, tak je to jenom přepis článku 7 Všeobecné deklarace. Můžete udělat to samé i pro další články a uvidíte, že se, se prostě jedná o přepis nebo adaptaci. Toho, co bylo v té mm, deklaraci. Dále je tady ehm, tedy mm, myšlenka, mm, že kdy René se porovnal mm, Africkou chartu a Všeobecnou deklaraci ve třetím ehm, odstavci a aplikaci tohoto článku. Africká charta může vlastně být vnímána jako příspěvek k otevření univerzality v oblasti lidských práv, v tom, že rozvíjí africké vnímání této eh, zkušenosti. Další myšlenka je spolupráce mezi mechanismy OSN a Afriky. Tato spolupráce je nutná z důležitých důvodů. Jednak státy eh, se zavázaly, že budou spolupracovat s OSN na univerzálnímu respektování Eh, lidských práv a základních svobod. Dále mm, tím otevřeli mm, nová pole v oblasti lidských práv, třeba genetické dědictví, rozvoj mm, elektronické komunikace, která může probíhat jenom ve spolupráci mezi mechanismy OSN a regionální. Například ochrana lidských práv, používání dronů pro boj proti teroristům v Nigeru, v Nigerii nebo Mali, a nebo jak definovat právo na svobodu vyjadřování eh, projevu a komunikace a respektování duševního vlastnictví a soukromého životu v dnešní době internetu. Poslední myšlenka je, že Všeobecná deklarace eh, je z inspirací v oblasti oprávněnosti lidských práv v Africe. Článek 45 africké charty svěřuje soudu a africké komisi mm, misi, aby zajistil ochranu lidských práv v Africe. Práva mm, jsou inspirována těmi, které figurují v Všeobecné deklaraci. Debata o ochraně práv, které jsou v této Všeobecné deklaraci, je, mm, byla tedy v přítom právních pracích eh, tohoto nástroje v těch odmítnutých částech můžeme z toho vyvodit tři lekce. První. První um, projekt uh, Všeobecné deklarace, tam byl článek 20, který se týkal principu petice nebo komunikace. V Africe stále pracujeme s tímto principem. Další. Um, exist, také existuje návrh článku, který byl zamítnut, byl formuloval René Kassan, který organizoval systém odvolání justičních nápravných opravných prostředků. A v Africe stále ještě to, použ- to používáme. Vzhledem k tomu, že nemám čas, tak poslední lekce je, eh, to je také v odmítnuté části deklarace, tam jsou i jiné eh, dispozice, které vyžadují, aby státy Mm, mohli efektivně mm, aplikovat tu chartu. A to je právě jen tato cesta, která se nám nabízí v Africe, eh, v Radě Evropy, Organizaci eh, amerických států a OECD. Děkuji vám. Thank you, Professor Lumbu. Tak eh, teď jsme měli eh, pohled z Afriky a teď bych dal, dal slovo Kateřině Pchatce. Máte slovo. Děkuji. Náš úřad je také velice poctěn tím, že se může zúčastnit eh, těchto oslav, ale dnes nebudu hovořit o tom, co dělá naše kancelář pro demokracii, co dělá, ale chtěla bych se naopak věnovat jiné otázce a sice, jakým způsobem Ehm, se můžeme spojit s těmi širšími eh, skupinami obyvatel právě v oblasti ochrany lidských práv. Chtěla bych pohovořit o tom, jakým způsobem jsou vnímány, eh, vnímána lidská práva a proč těmto věcem musíme teď věnovat pozornost. Hovořím o tom nejen proto, že jsem vzděláním psycholožka, ale také proto, že se domnívám, že toto je skutečně naprosto základní eh, věc, kterou musí mít na paměti všechny mezinárodní organizace. Někdy si myslíme, že důležité jenom je to, co lidem říkáme o těch eh, všeobecných právech, ale důležité přitom je něco jiného, a sice to, co oni slyší a jak tomu rozumí. Už se zde hovořilo o potřebě eh, dát jakousi lidskou tvář těm univerzálním lidským právům. Eh, u desát, při příležitosti desátého výročí na Roosevelt Ehm, eh, zmínila jeden citát, který tady byl již. Eh, ten řekla, že eh, tato práva nemají žádný smysl, pokud nemají smysl pro každého jednotlivce ve světě. Eh, my máme eh, k dispozici výzkum, který toto eh, potvrzuje. Máme výzkum, který se prováděl ve Spojených státech, kde jsme se zabývali právě v tím, jakým způsobem jsou vnímána lidská práva a asi 40 lidí měli velice konfliktní přístup k těmto věcem, protože nechápali, jakým způsobem vlastně ta univerzální práva jsou spojena s jejich vlastním životem. Kromě toho máme k dispozici další Eh, studie, které se týká hlavně politické psychologie, kde se zabýváme otázkou, jestli eh, lidem v podstatě záleží na jiných lidech. Eh, pokud používáme velká čísla nebo abstraktní žargon, tak pak je velice málo pravděpodobné, že lidé cítí empatii k těm lidem, o kterých se hovoří. Tento um, uh, tomuto fenoménu říkáme psychic numbing, neboli um, ehm, omračov, psycho, psychologické omračování. Myslím si, že musíme zlepšit svou práci v této oblasti, tak jak se o tom již hovořilo. Musíme vysvětlovat lidem, proč jsou standardy lidských práv a mezinárodní úmluvy jsou tak velice důležité a tak cené pro každého jednoho člověka. Co vlastně tyto věci znamenají, jakým způsobem je můžeme propojit s lidskými osudy jednotlivých eh, lidí. To jsou věci, které skutečně Eh, musíme změnit, musíme přestat používat abstraktní žargon. Mohu vám například tady dát eh, příklad toho, jakým způsobem eh, se používá tento žargon. Cituji z tohoto textu, který je velice nudný a je sice natchnete pro boje za větší rovno, rovnoprávnost žen na základě tohoto textu, tak bych vám chtěla poblahopřát Eh, a také nestačí používat eh, velká čísla, jako například říkáme, že miliony lidí i nadále trpí rasismem a eh, nemůžeme očekávat, že na základě takovéto čísla někdo bude empatický. Myslím si, že lidská práva musí být individualizována. Už jsme hovořili o tom, že jestliže hovoříme o lidském faktoru, tak jediný kvalifikační faktor je ten, že jsme uh, lidé, že patříme k lidstvu, protože hovoříme o tom v tom smyslu univerzality, že všichni jsme součástí lidstva, ale způsob, jak formulujeme to, co chceme říci, Ať to se jedná o práva žen, práva menšin, práva migrantů, formulujeme tak, jako kdyby se lišili od práv nežen, ne menšin a nemigrantů. Jestliže eh, chceme chránit ty zranitelné skupiny, tak to je věc, která potřebuje kontinuální eh, práci. Jestliže se soustředíme na specifické skupiny, tak potom vytváříme určité, určitý pocit, že lidská práva patří pouze některé konkrétní skupině. A potom za námi chodí lidé a říká, vám záleží pouze na Romech, nezáleží vám na nás. Eh, kromě toho eh, eh, často se specializujeme na jeden konkrétní jedno právo, například náboženskou svobodu a tak dále. Nikdy to neděláme v jakémsi univerzálním kontextu, takže vytváříme jakýsi pocit, že jsou tato práva oddělena od jiných práv a že vlastně lidská práva mohou být selektivní v tom celém a, a ti, kteří Ehm, toho potom zneužívají, hovoří o tom, že lidská práva jsou v podstatě překážkou na obranu eh, většiny proti eh, hrozbám, které přicházejí z jednotlivých skupin eh, lidí. Jako kdyby některá práva byla důležitější než jiná a prosazování práv může být selektivní, může být dokonce kompromitováno za, za cenu mého vlastního práva. Eh, další věc, o které bych chtěla hovořit, je jakási neobjektivnost slyšíme pozitivní příběhy o tom, k jakému došlo pokroku. Já si myslím, že potřebujeme další takovéto akce. A kdokoliv uh, zná uh, projekt doktora Roslinka, zesnulého doktora Roslinka, tak asi víte, že studenti, globální lídři a ti, kteří například jsou Eh, se schází v Davosu. Ti jsou lidé, kteří neuznávají jakýkoliv pokrok, protože eh, eh, trpí určitou neobjek, určitým neobjektivním vnímáním věcí, vycházejí z faktů, které již neplatí a dochází tedy k tomuto zkreslení, které potom dále ještě posilují média. Eh, jestliže eh, budeme mít důkazy, které podporují něčí eh, stanovisko, tak potom si lidé myslí, že toto stanovisko bude silnější. Ale intuitivně můžeme říci, že i argumenty, které jdou proti tomuto také eh, povedou eh, k tomu samému. Jestliže tedy hovoříme o univerzálních lidských právech, tak velice často se může stát, že lidé, eh, zůstan, že, že lidé budou uvažovat pouze o těch mýtech, které s tím souvisejí. Jestliže to, co vysíláme do prostoru, jsou špatně formulovány, tak mohou vést právě k tomu posílení těch negativních, neobjektivních hodnocení. Jestliže dáváme eh, k dispozici určité údaje, tak to neznamená nutně, eh, že se změní i chování lidí. Jedna ze základních jeden z základních hracích sil eh, jsou lidské hodnoty. Tak, jak se o tom tady hovoří, výzkum nám říká, jaké metafory, jaké hodnoty a jaké symboly mohou vést k podpoře lidí pro lidská práva a naopak, co jde proti tomuto zájmu. Mezinárodní organizace často jednají, jako kdyby kognitivní jako psychologie nás vůbec nic nenaučila. E, soustředujeme se hlavně na ty negativní věci. Hovoříme o e, porušování lidských práv, o tom, s čím musí bojovat ti, kteří chrání lidská práva. Pochopitelně to jsou věci, které jsou reálné a musíme otevřeně o ně hovořit, ale musíme stejně otevřeně hovořit také o dobrých příkladech pokroku, o dobrých eh, příkladech toho, jak chráníme lidská práva. Nedávno v Pittsburghu došlo ke střelbě a eh, většina mezinárodních organizací hovořili velice otevřeně a velice odsoudili eh, to, to, to, hrozné. O dva dny později muslimská eh, komunita eh, se, sešla a vybrala 200 tisíc dolarů na podporu obětí této střelby. To je příklad eh, péče a solidarity, která v podstatě má své kořeny právě v té všeobecné deklaraci. A myslím si, že jsme nedostatečně a nedostatečně otevřeně hovořili o této solidaritě. Jestliže používáme negativní jazyk, když hovoříme o univerzálních lidských právech, tak můžeme vytvářet určité povědomí, že lidská práva vytvářejí, představují určité problémy. Místo toho, abychom reagovali na potřeby lidí, tak posilujeme jejich e, strach a ti, kteří jsou skutečně v nebezpečí, se potom mohou stát oběti populistů, kteří e, propagují právě nebo posilují tyto, tento strach. E, kromě toho máme ještě problém s takzvanou únavou z lidských Prav, a můžeme se stát, může se stát, že jednoho dne budeme jako ten chlapec, který volal vlk, vlk pomoc a nikdo eh, nám nepomůže. Eh, a to v důsledku toho, že eh, celá tato oblast je velice problematická a to může vést k dalšímu cynismu. Myslím si, že jsme v určité ekokomoře, Myslím si, že pro nás, pro všechny, pro všechny naše organizace je velice důležité, abychom Eh, se postarali o to, aby byla široce přijímána tato deklarace, ale pokud budeme všichni v těch svých komfortních zónách, tak se nám nepodaří eh, tohoto cíle dosáhnout. Stále spolupracujeme se stejnými eh, nevládními organizacemi, se stejnými experty. Možná, že Eh, víte, že naší organizaci se někdy říká, že to je organizace seminářů a konferenci, můžeme se tomu smát, ale ono je to vlastně strašně smutné a měli bychom to považovat za jakýsi alarm, který by nás měl probudit. Eh, často eh, se snažíme prosazovat své organizace víc, než to, k čemu byly vytvořeny, to znamená k ochraně lidských práv. A i když používáme ta správná slova, jako je například dialog, konzultace a tak dále, v průměru 80% všech zdrojů, které používají tyto organizace pro veřejnou komunikaci, Eh, se vlastně soustředí pouze na distribuci informací o dané organizaci. Na závěr bych chtěla eh, zde vznést určitý návrh a sice, co by se stalo, kdyby příští rok v roce 2019 místo toho, abychom organizovali další konferenci nebo další seminář, každý z našich mezinárodních a regionálních mechanismů tyto peníze věnovali něčemu jinému a soustředili se potom na tom, jakým způsobem využít tyto finanční prostředky na to, abychom prosazovali tyto věci, které budou přijímány a které budou skutečně univerzální. Děkuji. Thank you, Miss Děkuji vám, paní Garda Pace, za velmi jasná slova. A nyní bych rád dal slov profesorce Beate Rudolf. Máte slovo. Excellencies, distinguished eh, Děkuji vám. Vážení kolegové, je pro mě čest zde být u příležitosti 70. výročí deklarace, Všeobecné deklarace lidských práv. Eh, pokročili jsme od roku, kdy byla přijata v roce 1948, ale eh, vidíme určité, určitý krok zpátky já pohovořím o tom, jak e, Národní instituce pro lidská práva podporují univerzalitu a implementaci povinností vyplývajících z mezinárodních lidských práv a zajišťují e, takzvané e, místní ownership lidských práv. 70 let po té devastující světové válce svět před 70 eh, lety po té devastující eh, válce eh, mezinárodní komunita uznala, že <clears throat> svoboda, spravedlnost a mír a rozvoj budou možné jenom, když se budou zachovávat lidská práva. Tento společný standard se stal obecným a, e, a má obecnou hodnotu. Po, po 25 letech e, Vídeňská světová konference o lidských právech e, uznala, že je potřeba učinit více úsilí, aby lidská práva byla realitou a proto e, posílili domácí implementační e, mašinérii a mechanismy odpovědnosti. E, konkrétně vyzvali každý členský stát, aby vytvořil Národní instituci pro lidská práva a tyto národní instituce monitorují situaci v oblasti lidských práv v zemi, informují parlament a veřejnost a zkoumají situace eh, ne, eh, porušování lidských práv. Eh, například Filipínská instit, národní instituce sebrala důkazy pro trestní stíhání. Jsou zde mechanismy, které, jsou to mechanismy, které umožňují prevenci porušování lidských práv obsahu, eh, jde o pařížských zásad, eh, které jsou základními eh, indikátory v tom takzvaném cíli 16 agendy 2030 udržitelného rozvoje. Národní instituce jsou státem pověřené organizace jsou nezávislé na vládě a mají široký mandát v ochraně lidských práv. Eh, eh, odkazují na pařížské principy, které zajišťují jejich nezávislost, pluralismus, odpovědnost a efektivnost. A společně vytvářejí globální alianci národních institucí, které vytvořily čtyři regionální sítě Afriku, Ameriky, Tichomoří a Evropu. Národní instituce jsou jakýmsi mostem mezi národním a mezinárodním obla- a, a, a, zónou. Eh, eh, využívají mezinárodních eh, standardů pro lidská práva, ale v zásadě jsou to národní aktéři, protože znají místní kontext. Například v Kenii identifikovali hotspoty možný, nebo horká místa možných konfliktů během volební kampaně a získávali informace od, míst, od veřejnosti prostřednictvím SMSek, aby mohli rychle jednat. E, také dávají zprávy e, e, orgánům, mezinárodním orgánům lidských práv a tak umožňují lepší monitorování a odpovědnost a reakci těchto orgánů přispívají taky k práci sítí, například Evropskou, Evropská síť národních institucí má e, status e, stálého pozorovatele v Radě Evropky, Evropy pro lidská práva. V Amerikách udělali, učinili společná podání eh, Interamerické komisi pro lidská práva v případě hrozeb eh, lidských práv. A Africké institut, národní instituce vytvořili eh, vodítko pro národní instituce, jak monitorovat implementaci doporučení Americké komise pro lidská práva a v Tichomeří i, kde neexistuje žádná e, síť, národní instituce extenzivně spolupracují s ASEANem a s jeho mezivládní komisí pro lidská práva. 70, při, u příležitosti 17. výročí Všeobecné deklarace lidských práv vidíme, jak jsou znovu lidská práva pošlapávána. E, objevuje se e, více populismu a autoritářství zaměřených proti lidských právem, právům, jak na národní úrovni, tak eh, v rámci e, eh, OSN. Státy eh, opustili interamerický systém lidských práv a soudržnost Rady Evropy také čelí velkým výzvám národní instituce mohou pomoci se zaměřit na ty, tuto situace. Eh, umožňují dostat lidská práva blíže eh, těm, kteří jich požívají. A tak eh, ten takzvaný lokální ownership, místní vlastnictví lidských práv podporuje aplikaci univerzálních norem v různých národních kontextech. Eh, eh, spolupracují úzce se státními aktéry a s občanskou společností, včetně obránců lidských práv. Eh, globální aliance v marakešské deklaraci vytvořila, předložila akční plán pro národní instituce, aby společně pracovali v rámci ochrany demokratického prostoru. A e, toto e, se e, projevilo v publikaci, která se zabývala lidskými právy v celé Evropě. Třetí strany a národní instituce poskytují informace ve třetích zemích národní eh, instituce poskytují informace z dola eh, ve směru k Evropské unii a jsou eh, přirozenými partnery, které, kteří pomáhají Evropské unii plnit své závazky v oblasti lidských práv. Zároveň umožňují otevřený dialog a Eh, nezávislou akci v oblasti lidských práv v rámci eh, národních jurisdikcí. Eh, významnou rolí národních institucí je uznání z akčního plánu pro lidská práva a demokracii. což je zvlášť výrazné v případě eh, národních institucí eh, v zemích, kde jsou určité hrozby jako Filipiny nebo Sierra eh, Leone. A kromě politické podpory Evropská unie podporuje globální alianci a její regionální sítě v budování kapacity a ve výměně zkušeností. Každopádně vztah mezi Evropskou unii a národními institucemi by mohl být ještě silnější, aby se zajistilo, že eh, pokrok, kterého jsme dosáhli, se nestratí. Očekáváme nový akční plán pro lidská práva a demokracii a očekáváme tedy, že tento nový plán zahrne eh, národní instituce a víceletý finanční rámec, který uzná národní instituce jako základní partnery tím, že budeme pracovat společně, eh, národní instituce, občanská společnost a Evropská unie můžeme podpořit mezinárodní a regionální mechanismy lidských práv a podpořit na implementaci standardů, eh, univerzálních standardů lidských práv, tak jak je předpokládá Všeobecná deklarace, která vznikla před 70 lety. Eh, globální aliance, eh, Evropská síť a všechny národní instituce stojí bok po boku a jsou připraveny pracovat pro eh, dosažení pro základ všeobecných lidských práv pro všechny jednotlivce na celém světě. Děkuji. Děkuji paní Rudolf a nyní poslední řečník. Uh Paní profesorka Palmetr z Toronto, z Kanady. Eh, já jsem eh, z národa Migvam eh, na území toho, co se dnes označuje za Kanadu. Je mi ctí, že jsem byla pozvána předsedou podvýboru pana Pancérym a také panu předsedovi je to skutečně pro mě velká čest a děkuji vám, že jste eh, mohli vyslechnout eh, hlas eh, domorodé ženy z její perspektivy eh, lidských práv. My se eh, často zaměřujeme na pokrok a oslavujeme všechny politiky, které je třeba oslavovat. A e, tak vlastně spohodlníme a trošičku mm, pohodlníme, no. A e, kloužeme trošičku zpátky a nejsme tak bdělí v tom smyslu, co se děje v zemích hm, ve světě, což je přirozená samozřejmě e, lidská tendence. Trošku být slepý vůči věcem, které jsou trošku obtížné ale musíme si uvědomit, že poselství obhájců lidských práv, především domorodých lidí, nejdou jenom směrem k vládám, organizacím a přesvědčovat eh, lidi, aby stáli na naší straně. Má to ještě další aspekt a to informovat, mobilizovat um, domorodé eh, národy a um, dosahovat změn v našich komunitách, aby naše komunity měly naději, protože když nemají naději, tak dochází k vysokým počtům sebevražd a podobným věcem. Je důležité, aby rozvinuté země byly dostatečně statečné a šly příkladem nejenom oslavovali, co věříte, že děláte dobře, ale abyste byli dostatečně stateční a upozorňovali na věci, které nefungují tak dobře. A já bych vzala Kanadu jako příklad. Jak víte, Kanada je jeden z největších a nejbohatších zemí na světě. Každé mezinárodním fóru se vychvaluje za svůj multikulturalismus, diverzitu, genderovou rovnost. Máme zákony o lidských právech ve všech provinciích, národní rámec, participujeme ve všech um, dohodách OSN a naše ústava má chartu práv, které se týkají svobody, svobody tisku a také mm, chránit um, práva domorodých lidí podle mm, Business Analytiku jedna z nejlepších pěti zemí k životu. Podle indexu, rozvojového indexu OSN je vždy první desítce. To je neuvěřitelné. To je eh, místo, kde by všichni samozřejmě chtěli žít. Ale když se podíváme jenom na podmínky domorodých eh, národů v Kanadě, tak pak ten index klesne až z, desátého na, z první desítky na 48. až 63. místo za zeměmi jako Chile a Argentina. A ukazuje to dramatický rozpor v naší zemi. To více, že bývalý eh, zvláštní zpravodaj pro domorodé komunity říká, že Kanada sama o sobě je obrovským rozporem. Je to šampionem a obhájcem lidských práv, má ochranu domorodých e, lidí a přesto páchá porušení v oblastech všech lidských práv. Žádné z nich e, není žádné jediné právo těch domorodců, které by nebylo porušováno. Často musíme být konkrétní, podívat se na ty podmínky specifických skupin. Domorodé národy představují jenom 5 populace v Kanadě, ale 20 nemá přístup k čisté pitné vodě. zemi, která je výjimečně bohatá. 40 všech eh, bezdomovců jsou domorodci. V některých provinciích je to až 90 Máme obrovskou zdravotní krizi. A nejenom v posledních několika letech, ale již desetiletí trpíme největším počtem chronických nemocí, e, nehod a hlavní příčina smrti našich mladých je sebevražda. První národy Kanady mají nejvyšší míru sebevražd. E, tento rekord už mají 25 let. Jak je to možné? A kolik lidí o tom ví? Ženy a děti je to mnohem horší. Více než 60 morodých rodin žije v pítě, děti žijí v pítě, mm, mm, reprezentace nomorodců ve vězeních eh, je, se stále zvyšuje. Je to nejrychleji um, rostoucí populace vězňů jsou mladé dívky. De, někde 90%, možná to bude 100%, tedy mladé domorodé dívky. Takže sice e, kriminalita celkově klesá, ale není tomu tak pro domorodé. A co e, počty zavražděných a zmizelých žen? E, je to asi 4 tisíce v celé Kanadě. Eh, to, to by si nikdo nespojoval s Kanadou, jsou to ale 40% dívek a dětí co je unášeno, prodáváno pašeráky lidí z jednoho důvodu. Z na, důvodu naprosté beztrestnosti. V naší společnosti nejsou důsledky pro násilí proti um, domorodým ženám. A díky bohu za obhájce lidských práv jako Amnesty, International Human Rights Watch, kteří nám stojí po boku a mm, obhajují to, e, naši mm, pozici a upozorňují na to. Kdybychom neměli mezinárodní mechanismy, tak naše hlasy by dopadaly na hlucho hluché uši. My jsme požadovali Kanadu, aby začala jednat a jenom díky intervenci NCHR eh, mm, výboru SEDA, výboru pro lidských práv, všechny tyto orgány, které nám dali možnost a mm, hlas, abychom řekli, co se děje, Ehm, můžete tedy ehm, podat nějaká doporučení a spolupracovat s Kanadou. A proto si myslím, že globální mechanismy mm, chronických práv jsou potřebné. To humanitární krize a mnoho lidí se domnívá, že to je jenom součástí koloniálního dědictví Kanady, mm, to jenom v učebnicích, ale dnes eh, se děje to tež co v minulosti nucené sterilizace eh, a podobně. Naše ženy a dívky jsou stále sterilizovány. Toto jsou problémy, které mm, už rozvinuté země považovaly za uzavřené. Já mám několik pozitivních příkladů. Vím, že je tady eh, velká kritika OSN, dalších mechanismů lidských práv, které, protože tady není mechanismus uplatňování eh, Snaží se, um, aby státy plnily tato doporučení, když se podíváme na 70. léta, kdy Kanada nezměnila zákon o indiánech a uh, genderovou diskriminaci, tak OSN ano, řekla, že to je významné porušení mm, mezinárodní dohody o občanských právech a mm, v důsledku toho byla Kanada nucena ten e, zákon změnit. Neukončil to veškerou genderovou diskriminaci, ale i částečně ano, a nikdy by se to nestalo. Mm, když se, a pokud se na to nikdo, dokud se na to nikdo objektivně nepo, nepodíval. Dále se snažíme již desetiletí, aby Kanada začala řešit mm, rostoucí počet případů zavražděných a zmizených domorodých dívek. Jedinou solidaritu jsme našli mezi domorodými ženami v Mexiku a USA, kde také nikdo nejednal. Výbor pro eliminaci diskriminace mm, těženám ICHR a další řekli, že to je závažné porušení základních lidských práv, eh, v Kanadě a Kanadě doporučili eh, šetření takže po té, co bylo podáno několik zpráv, tak se vytvořil tlak a Kanada nakonec zahájila šetření počtu zmizelých um, ehm, mladých žen. To by se nikdy nepodařilo bez nezávislých mezinárodních mechanismů. A proto chci vyzvat vás všechny v Evropské unii, abyste, byli, abyste velice sledovali porušování lidských práv v jiných zemích, nejenom v zemích, které jsou ve zprávách, ale především těch, které tam nejsou, vašich partnerů. Protože si můžete myslet, že porušování práv v Kanadě se vás netýkají, ale oni ano. Humanita a lidská důstojnost je globální koncepce. My žijeme v globální rodině. A jsem si jistá, že stejně jako ve většině vašich rodin jsme mláni mm, k zodpovědnosti jako jednotlivci. Nebude se nám líbit, když nás eh, naši rodiče a rodiče budou volat odpovědnosti, ale je to nutné. A to globální rodina, jiné země musí volat k odpovědnosti ostatní státy za to, co dělají. Protože tam, kde jsou um, přínosy, um, mezinárodní obchodní dohody, když um, Kanada porušuje práva domorodých lidí, aby, aby byly zboží a služby uh, tak to, z toho můžete mít prospěch vy, ale způsobuje to smrt a mm, destrukci domorodých komunit. Nikdy ne, nechte Kanadu, USA nebo jinou zemi, abyste vám říkali, abyste se starali sami o sobě. Lidská důstojnost a život je povědností nás všech. Věřím, že společně to dokážeme. Není to počet zákonů, které máte, kde říkají zda obhajujete lidská práva, nebo ne, ale jak je implementujete, jak zajistíte, že lidé budou chráněni. Není to dlouhý seznam vládních pro, programů a služeb, je to dopad na lidi, kteří dostávají tyto služby. Měli bychom všichni E, se řídit rámcem lidských práv a nepodléhat názoru, že lidská práva je nějaký nějaká soutěž v popularitě. Je to o lidské důchodnosti a když bude erodována pro někoho, tak vlastně bude erodována pro všechny. Děkuji vám. Thank you, professor Palmader. Děkuji, děkuji paní profesorko Palmaterová za <clears throat> tyto vaše Ehm, poznámky, které se týkaly prvních národů. Vy asi víte, že naše, náš podvýbor pro lidská práva navštívil Kanadu asi před 14 dny a já jsem právě teď měl možnost si přečíst první zprávy eh, z této návštěvy, dámy a pánové. Eh, eh, musíme skončit nejpozději v 7 5, 7, 10, takže máme asi 25 minut na dotazy a na odpovědi. Mám tady čtyři žádosti. Poprosil bych každého řečníka, aby skutečně nepřekročil dvě minuty a potom od panelistů eh, můžeme se dočkat reakcí. Bába Rochvíle bude první, která eh, začne. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla se na pana Garcii Chtěla bych říci, že my jako regionální parlament jsme měli obrovský prospěch z vaší práce. Ehm, to souvislo se mně Sídas, eh, bylo to před několika lety. Ten způsob, jakým jste to definovali, jakým jste upozornili veřejnost na tento případ, <clears throat> vlastně vytvořil jakousi základnu i pro nás, takže teď eh, můžeme hovořit o posilování vzájemné spolupráce. Potom mám otázku na profesorku Lombu. V roce 2013 Někteří z nás, včetně mě, eh, jsme byli na návštěvě Africké unie a já <clears throat> jsem to pochopila tak, že v rámci této unie instituce, které se zabývají eh, lidskými právy a také mechanismy, jsou eh, menší než organizace, které se věnují prevenci konfliktů. A uvědomili jsme si, že pro Eh, lidskoprávní organizace, pro nevládní organizace v Addis Abebe, je to velice obtížné se věnovat právě této otázce. Čili já bych se chtěla zeptat, jestli se něco změnilo v této oblasti. Eh, hovořili jsme také o tom, eh, co může dělat Mezinárodní trestní soud. Hovořil o tom paní Bensuda na tom minulém panelu, která řekla, že místo toho, abychom Eh, přivedli eh, ty, kteří páchají tuto trestnou činnost k našemu soudu. Byli bychom radši, kdyby existoval Africký soud pro lidská práva. Pokračuje diskuse o těchto věcech, nebo eh, tento proces se zastavil. Děkuji. Děkuji, paní Pele. Lidia Oltiano, generální eh, tajemnice Organizace pro ochranu náboženské svobody. Děkuji, to pan, děkuji, děkuji, pane předsedo, jsem tady. A tamhle jste, už vás vidím. Eh, vážené excelence, dámy a pánové, eh, bratři a sestry, lidství, já sám jsem velice rád, že tady mohou být. Jsem velice, také velice um, si s tím toho, co dělá Evropská unie, ale také Rada Evropy, OSN a další organizace. V mé organizaci já zastupuji tedy organizaci, eh, která byla vytvořena v roce 1946 a prvním předsedou, první předsedkyní byla paní Rooseveltová. Eh, jsem eh, poctěn tím, že můžu zastupovat právě tuto organizaci tady. Chtěl bych říci, že musíme všichni eh, vždy bránit ty druhé, nejen sebe. Protože pokud to budeme dělat, tak tím vlastně bráníme svůj mír, svůj bezpečnost, svou společnost. Paní Rozvětová od samého začátku, kdy Eh, se stala eh, tím čtvrtý předsedkyní. Ona řekla, že základní lidská práva eh, jsou věci, které, které můžeme velice snadno chápat, ať, jsou, ať je to právo na petice, právo na svobodný projev, právo na ochranu před arbitrárním sankcemi a tak dále. To všechno jsou věci, které Eh, jsou dané. Důležité je teď to, jakým způsobem se eh, budou věci vyvíjet v budoucnosti. A to je pravda. Dnes musíme skutečně se pokusit bránit svobodu, svobodu myšlení, svobodu eh, schromažďovací, svobodu náboženskou. To jsou všechno věci, které představují základní pravidla a základní práva Eh, eh, které eh, máme možnost chránit ve svých společnostech. A moje otázka na panel je taková, jakým způsobem se můžeme vyhnout tomu, aby, aby byla zneužívána takzvaná národní bezpečnost, ať už to souvisí s úprchlíky nebo s menšinami, s, s migranty, Eh, jedna eh, vláda ve východní Evropě v současné době připravuje legislativu, která ve jménu národní bezpečnosti eh, vlastně je namířena proti určité menšině. A otázka tedy je, jak můžeme ty základní svobody chránit. Evropská unie skutečně dělá všechno, co může. To já, to, to já si uvědomuji. Děkuji, pane Oltianu. Další je Ačen Akina. Eh, ze sítě panafrických organizací. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že mám možnost zde promluvit. Moje otázka je na eh, paní Lumbu, jakým způsobem můžeme garantovat lidská práva v Africe, hlavně pro marginalizované eh, komunity, jako je LGBTI a tak dále. Není tajemstvím, že eh, vlády se snaží zbavit se, eh, zodpo, zbavit se zodpovědnosti za tyto věci, což vedlo v Africe k nárůstu homofobie. Země jako například Egypt Egypt využívají svoje diplomatických schopností k tomu, aby vykládali tlak právě na tuto komunitu LGBTI v Africe. Přitom se eh, odvolávají na africké hodnoty, jako kdyby africké hodnoty v podstatě byly netolerance. Eh, africké občanské eh, společnosti se snaží toto změnit. Na druhé straně se zvýšila, zvýšilo eh, regresem ehm, zemích, jako je například Tanzánie, kde autoritárský eh, režim eh, se zaměřuje nejen na komunitu LGBTI, ale také na všechny aktivisty působící v oblasti ochrany lidských práv. Jakým způsobem můžeme změnit tuto situaci v Africe tak, abychom zajistili Eh, důstojnost pro každého Afrik, Afričana, pro každou Afričanku při eh, použití všech instrumentů, které máme k dispozici, včetně té všeobecné deklarace. A jakým způsobem můžeme chránit právě důstojnost té nejvíce zranitelné části africké populace. Děkuji, paní Akino. Teď máme ještě čas na jednu otázku nebo jednu poznámku. Pan Omar Faruk Osman. Eh, ze Somálska eh, a z, eh, jmenovitě ze společnosti novinářů. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Oman Gosman, jsem ze Somálska a jsem velice rád, že mohu být na půdě tohoto parlamentu, protože v Somálsku bojujeme, bojujeme proti kultuře stigmatizace a delegitimatizace lidí, kteří se Eh, snaží bojovat za eh, jednak eh, svobodu schromažďování i tak svobodu projevu. Moje země je ta nejnebezpečnější země pro novináře. Já sám jsem novinář. Jsem rád, že komisář Remi je v také součástí dnešního panelu. Chtěl bych zjistit, jaké můžeme rozvíjet synergie v této kultuře stigmatizace, delegitimizace Eh, kterým čelí eh, ti, kteří bojují za lidská práva, jak v Africe, tak jinde. Co můžeme udělat pro to, abychom bojovali za práva těchto lidí? Chtěl bych vyjádřit svůj vděk Evropskému parlamentu za to, že přijal usnesení týkající se situace eh, v Somálsku. Tato rezoluce byla přijata v červnu letošního roku kde se hovoří právě o té stigmatizaci jak odborářů, tak novinářů a všech těch, kteří bojují za svobodu vyjadřování a svobodu schromažďovací. Děkuji. Děkuji. Um, i, v Evropském parlamentu jsme řešili um, um, problémy Somálska. Musíme skončit v sedm, protože kvůli tlumočníkům, protože mm, ti mají svá práva, takže každý panelista dostane dvě minuty. Musíme postupovat takto. Genderová rovnováha. Začali jsme muži, teď ženy. Dáme tedy slovo ženám. Kdo začne? Paní Rudolf. Děkuji. Já Eh, chci říci, že mm, jste upozornil na velice problematický vývoj, což je používání národní bezpečnosti na omezení tedy práv nejenom náboženských minorit, ale i třeba kritiků vlády. A pro mě tady není jedna odpověď na to eh, respektování institucí pro lidská práva. My mm, mm, vlastně máme ehm, různé pravomoci, když radíme vládám, tak eh, hájíme princip přiměřenosti, upozorňujeme na diskriminační efekty a přístupy a vyzýváme k eh, hodnocení toho, jaké dopad mají zákony na určité skupiny, třeba francouzská národní komise, ehm, době eh, výjimečného stavu ve Francii za účelem obrany eh, národní bezpečnosti mělo různý dopad na menšiny. Také eh, dáváme věci k soudu. Argumentujeme před ústavními soudy jednotlivých států. To je tedy právní stránka věci. Druhá stránka je, že se musíme Eh, angažovat ve společnosti, jít proti mm, Musíme mm, připomenout politikům odpovědnost, kterou mají, aby nepodporovali rasismus, náboženskou diskriminaci, eh, vzdělávání v oblasti lidských práv. Nejenom tedy říkat, jak, jaké je právo, ale upozorňovat na hodnoty, které E, jsou základem lidských práv. A setkávat se s jednotlivci z těchto komunit. Pomáháme tedy chápat e, solidaritu a co bylo velice uklidňující bylo, že milion no, lidí šlo do ulicí pod Eh, si hashtag Invisible, že společnost nesmí být dělena, že musíme eh, být jednotní. Eh, děkuji, paní profesorko Rudolf. Nyní paní Gardaface. Já se budu reagovat na dvě věci. První je svoboda vyznání a bezpečnost. My jsme vydali dokument, který se, nebo vypracovali dokument, který se týká především tohoto a jde tam o to, do jaké míry lze eh, eh, použít bezpečnost tak, aby v rámci národní bezpečnosti nebyly, nebyla ohrožena svoboda vyznání. To samozřejmě vyžaduje politickou vůli. A pak je tady ta druhá věc eh, a to jsou synergie. Já věřím tomu, že máme spoustu prostoru pro zlepšení a když hovoříme o národních a mezinárodních mechanismech, můžeme se od sebe poučit a přijmout kolektivní akce protože jak, když budeme jednat individuálně, sami eh, naše efektivnost bude daleko menší. Děkuji vám. Děkuji. Paní profesorka Palmáter, já jsem poslouchal velmi pečlivě to, o čem jste hovořili. Eh, jak Chtěl bych se zeptat, změnila se situace v Kanadě od té doby, co tam došlo ke změně ve vládě, nebo si myslíte, že vlastně je to úplně stejné, jako to bylo při té předcházející vládě? Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Já si myslím, že to je úplně nejzákladnější otázka, eh, se kterou se nám neobracují eh, lidé, protože skutečně eh, ta předcházející vláda byla strašně proti těm zájmům prvních národů a tak dále. A pak se to změnilo. Tento ministerský předseda říká věci, které jsou naprosto v pořádku. On říká takové věci, jako není nic pro mě důležitějšího než vztahy s původním obyvatelstvem a ochrana jejich eh, lidských práv. Ale bohužel pravda je taková, že všechno se zhoršilo. <clears throat> A ehm, v současné době se také zneužívá ten mezinárodní strach z terorismu. Eh, eh, eh, za ministerského předsedy Harpera v podstatě byla přijata taková takový dokument, který, byl, který se směřoval proti ekonomii, proti infrastruktuře a měl také velice cílený silně se soustředovala také na eh, to původní obyvatelstvo. Poněba to bylo vždycky neozbrojené, bylo velice klidné a eh, na druhé straně naši lidé vždy nejvíce trpěli eh, zásahy policie a tak dále. Čili my jsme se obrátili na vládu a řekli jsme, že chceme že, že pokud budou eh, tedy eh, vlastně eh, omezovat práva původního obyvatelstva, tak se může stát, že budou jednou použity i proti té většinové společnosti. Tento nový ministerský předseda sice říká věci jako takové, jako že jsme ústavně chráněni a tak dále a tak dále, ale pokud to není v národním eh, zájmu, tak zkrátka se stejně s tím nic neudělá. Takže my máme skutečný problém v Kanadě a myslím si, že toto všechno by, měli, bylo, by mělo být veřejně známo, protože to má dopad také na mezinárodní obchod. Děkuji. Eh, teď pan Garcia. <clears throat> Já eh, bych chtěl eh, eh, eh, reagovat na paní Bulder. To, o čem hovoříte, vlastně mě přimělo k tomu, abych se zaměřil na jeden takový zvláštní prvek, který souvisí s naší mezinárodní organizací, která se zabývá lidskými zprávy a to, právě, a to je otázka spolupráce mezinárodní, protože Pochopitelně organizace mohou dělat jenom to, eh, čeho jsou schopny a k tomu potřebují spolupráci. Ten případ, o kterém byste se zmínila, se týká eh, kauzy, kterou řešil eh, americký soud v roce 2009. Bylo to proti Mexiku, kde došlo k, k něčemu specifickému v té době to rozhodnutí bylo proti eh, Mexiku, také, eh, mu při, také přiznalo celou řadu opatření na bázi neopakovatelnosti. Donutilo to Mexiko přijmout eh, taková opatření, která by zabránila tomuto druhu trestné činnosti. Mexiko podepsalo eh, americkou úmluvu a uznává také jurisdikci Interamerického soudu. V současné době pouze 20 států, amerických států, eh, uznali jurisdikci tohoto soudu. Takže my musíme skutečně ještě hodně udělat pro to, aby eh, byla uznána jurisdikce. Myslím si, že to je diplomatická práce, kterou Eh, můžeme udělat Evropský parlament právě při propagaci eh, využívání těchto instrumentů. Myslím si, že bychom mohli být efektivnější například v Kanadě, protože Kanada nepodepsala tu americkou úmluvu a proto eh, z toho vyplývá, že vlastně neuznává jurisdikci našeho interamerického soudu. Děkuji, pane Garcio. A nakonec pan pro profesor Lumbu. Vy jste měl řadu eh, několik dotazů. Pro mě je to velice obtížné odpovědět na všechny ty tři otázky během dvou minut. Uvidím, jak to zvládnu. Otázka eh, těch schopností institucí, které se zabývají lidskými právy eh, jejich schopnosti vlastně dosáhnout nějakých výsledků. Já bych měl k tomu přístup více interinstitucionální, e, než v současné době má Africká komise a Africký soud. E, to je otázka míru a bezpečnosti. Jsou to otázky, které souvisejí pochopitelně s lidskými právy kterým se e, daří přispívat k míru a bezpečí v Africe. Eh, nevládní organizace mají statut pozorovatelů. Eh, a určitě by bylo lepší mít africký soud, který by tyto případy řešil spíš, než to všechno eh, od, pod, odesílat tomu mezinárodnímu trestnímu soudu bude záležet pochopitelně na hlavách státu, jestli se nám to podaří. Co se týče té otázky LGBT, LGBTI, eh, já se věnuju této otázce. Musím přiznat, že práva žen, obhájců lidských práv, kteří pracují v oblasti práv LGBTI nebo kteří jsou sami členy LGBTI, ti všichni mají obrovské eh, problémy právě s těmi takzvanými africkými hodnotami jestliže africké hodnoty, já jsem nikde neviděl, že by byly někde popsány tyto africké hodnoty, ale vím, že ve jménu těchto hodnot jsou členové té komunity LGBT čelí obrovským problémům. Co se týče toho vůbec nejvhodnějšího možného přístupu eh, upravujícího spolupráci mezinárodních organizací, eh, které by mohly obhajovat eh, obhájce lidských práv. Tady pochopitelně to záleží na mandátu. A eh, já na základě svého mandátu se snažím eh, aplikovat všechny normy, ať už jsou to normy Evropské unie nebo Rady Evropy pro ochranu práv těchto lidí. My se musíme inspirovat těmi, těmi, těmito normami, ale pochopitelně záleží hodně na politické ochotě. V Africe máme obrovské problémy, podobně jako všude jinde e, s tím, že se snažíme vysvětlit vládám, že obhajování lidských práv není trestný čin. E, děkuji, pane Lombum. Dámy a pánové, já bych teď chtěl poděkovat všem řečníkům. Myslím si, že je zcela jasné z toho, co jsme vyslechli, že všechny tyto instituce hrají eh, naprosto klíčovou rolu, roli, ale že je potřeba udělat mnoho ještě eh, na posílení eh, boje pro, za lidská práva. A teď, dámy a pánové, bych vás velice rád všechny pozval, abyste si mohli abyste se společně s námi si eh, prohledli eh, výstavu, eh, kterou zahájí Hajda Hatela, náš místopředseda. Potom jsme se zváni také na koncert, který se bude konat v sále Jehudy Menuhina. Ještě jednou vám děkuji, děkuji vám za účast a přeji vám velice hezký večer.